Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych zahájil naše dnešní zasedání a dostám se prvnímu bodu našeho programu a jenom bych rád upozornil na to, že v první polovině našeho zasedání během dnešního dne eh, Budeme tedy zasedat až do 19. hodiny a pod bodem 29 subsidiarita pan Karen požádal, abychom se Eh, zaobírali zprávou pana Lesnera, Le, Lechnera o konzolidované daňovém základu pro podniky. Eh, takže to zohledníme. Jinak nemám žádné připomínky. Máte vy připomínky k našemu programu? Není tomu tak, proto považuji program za schválený. No a teď se dostáváme k druhému bodu a to jsou oznámení předsedy. Máme tady jmenování eh, zpravodajů rozpoznávání, prosazování rozhodnutí v souvislosti s manželským právem majetkovým paní Volis, o partnerství paní kolegyně Volis, o změně statutu soudního dvora pan kolega Ciobo, pro nařízení rady týkající se uveřejňování ve věstníku paní Berend jako zpravodajka pro eh, zaměstnanecký řád, pan Rabkaj pro eh, unijní patent, pro nařízení jako takové a také pro imunitu pana de Magisos, pana Baldasara pro lingvistický režim týkající se unijního patentu. Já sám pro Eh, právní soudní systém týkající se eh, patentu. Pan Sperony se zabývá imunitou pana Zeverina, paní Lichtenbergová eh, se bude zaobírat přístupem veřejnosti k dokumentům a Evropského parlamentu, Rady a komise a teď jmenování pana Lechnera, to už je překonané. A potom dovolte, abych z mé strany požádal také ještě o to, abychom eh, schválili protokoly ze zaseda, z minulých zasedání z 11. a 12. dubna 2011. Máte k tomu nějaké námitky? Není tomu tak, v tom případě jsme to tak schválili. A dostávám se k prvnímu většímu bodu našeho programu, a to je workshop. Dovolte, abych v našem středu tady přivítal paní místopředsedkyni komise Vivianu Redingovou, která je všem nám známá a která vyslovila ochotu účastnit se spolu zahájení našeho workshopu. Pak bych rád přivítal mezi námi pana Ferenče Zombora, doufám, že to vyslovil správně. On je státním tajemníkem na Ministerstvu spravedlnosti eh, za maďarské předsednictví. Potom tady máme celou řadu expertů, kteří k nám pohovoří. Dovolte, abych je všechny neuváděl teď v souvislosti s tím, že máme málo času. To učiním, až budu povolávat jednotlivé experty a budu představovat body, ke kterým budou hovořit. Můj návrh by tedy byl, abychom okamžitě vstoupili do našeho jednání. E, já jsem vlastně můj úvod už učinil, dovolte, abych ještě e, řekl jedno slovo. Paní McCarthy jako spravodajkou e, onemocněla a pan kolega de Brujar převezme její zprávu a dovolte, abych nyní předal slovo panu Ferenci Somborovi, panu státnímu tajemníkovi z Maďarského ministerstva spravedlnosti. Prosím, pěkně máte slovo. Hölgyeim és uraim, kérem, engedjék meg. Dovolte mi, vážení přátelé, abych vás všechny velice srdečně přivítal Srdečně mezi námi vítám také paní Redingovou a pana Léneho. E, je pro mne velikou ctí, že se mohu účastnit tohoto workshopu. V jehož centru pozornosti je směrnice z roku 2008 zaobírající se mediací. Aniž bych nyní tedy jmenoval, eh, dovolte, abych poděkoval všem, kteří eh, dnes přišli, i těm, kteří zde nejsou, ale zasloužili se jak po teoretické či praktické stránce o uskutečnění této směrnice a působili také při transponování této směrnice do vnitrostátního práva. E, také bych chtěl poděkovat všem, kteří zcela nezávisle na vnitrostátních či evropské úrovni přispěli k tomu, aby se podpořila mediace, aby se propagovala a e, abych poděkoval těm, kteří se dále podílejí na dalším rozvoji mediaci. Maďarsko zejména v době svého předsednictví Evropské unie. A proto vlastně tento dík vyslovuji nejenom ve jméno Maďarska, ale jménem celého evropského společenství, které združuje 500 milionů občanů. Život, eh, všednodenní život těchto občanů může být zlepšen, a pakliže spory ve členských státech mohou být eh, vyřešeny smírem a pakliže eh, také budou mít možnost alternativy v mediaci předtím, než budou moci jít k soudu. Eh, tento workshop, po případě titul, název dnešního workshopu, má ve svém názvu předtím a poté. Máme tady 21. května 2011 eh, a to je den, kdy můžeme začít hodnotit výsledky, protože to byla vlastně lhůta, do které členské státy měly učinit odpovídající kodifikace a transponování eh, této směrnice do vnitrostátního práva, měly také umožnit přístup k mediaci eh, a v souvislosti s touto směrnicí je třeba také změnit eh, promlčecí a prekluzivní lhuty. Je také třeba, aby dohody, které vzniknou na základě mediace, vedly k vykonatelnosti, to znamená, aby dostali odpovídající vykonatelné rozhodnutí a aby byla také zabezpečena kvalita mediátorů a aby byl eh, také zaručen důvěrný charakter mediace. Jistě je všem jasné, že ustanovení této směrnice eh, jsou výsledkem dlouhých přípravných prací, k nímž patří také zelená kniha. Přesto se vyplatí, domnívám se, pozastavit se dnes potěšit se z toho, že díky této směrnici eh, jsme vytvořili nový evropský základ, nový společný bod, ale nesmíme zapomínat na to, že na základě eh, specifických historických daností jednotlivých států je praxe ve členských státech velice rozdílná. Základem pro náš úspěch je vlastně jednota v různosti, což je hlavní moto Evropské unie. A ačkoliv existují různé informace o tom, jak probíhá mediace v jednotlivých členských státech, a jak je realizována, existují také různé zkušenosti. Jistě tomu bez pochyby je tak, že mediace je nesmírně užitečná. Není to všelek, ale je nezbytná pro řešení sporů a také Evropská unie již zastává tento názor. Směrnice a mediace samotná nejsou příliš striktní. Ani Evropská unie nechtěla příliš zasahovat do mm, všednodennosti členských států. Tato směrnice se vztahuje pouze na přeshraniční spory v občanských a obchodních záležitostech. Oproti tomu však víme, že existuje více členských států, kde šli daleko dál a kde se nerozlišuje tak striktně mezi přeshraničními spory, a mezi vnitrostátními spory. A kromě toho se mediace uplatňuje ve více oblastech. V mnoha členských státech se mediace provozuje již leta, někde dokonce i desetiletí. To tedy znamená, že členské státy, které v posledních, deseti, v posledních letech teprve zavedly mediaci, mohou mít příklad v těchto zemích, které ji používají již dlouho a mohlo, mohly a mohou i nadále vést dialog o výměně zkušeností. Co se týče výměny zkušeností, Evropská unie velice přispěla k této možnosti byla organizována celá řada for, kde byly představeny nejrůznější způsoby mediace ze strany odborníků. E, nakonec e, vlastně poslední taková akce proběhla v lednu, kdy tady v Bruselu komise e, jak si vyslechla názory jednotlivých členských států a pokoušela se udělat ještě modifikace tam, kde byla možná zlepšení. Otázkou je, co se stane po transponování směrnice. Směrnice sama o tom něco říká ve článku 11, kde se jedná o přeskum této směrnice. Praví se zde, že nejpozději 21. května 2016 komise předloží zprávu o transponování této směrnice a to bude předloženo Evropské radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. E, mediace, po případě další rozvoj mediace v Evropské unii se tak bude hodnotit a bude-li to nutné, komise vysloví také doporučení o tom, jak by mohla, jak by měla být eh, směrnice přizpůsobena. I z toho je jasné, že jsme ještě nedosáhli našeho cíle. Cíl je takzvaně na cestě a jsme na dobré cestě k němu. Mediace v občanských a obchodních záležitostech se již aplikuje pro přeshraniční spory a můžeme z toho vyvodit všichni společně závěry a můžeme také všichni společně přispět k dalšímu rozvoji této směrnice a k tomu přeji nám všem mnoho úspěchu i do budoucnosti. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji vám, pane státní tajemníku, za úvod a nyní předávám slovo paní Redingové, komisařce pro právní záležitosti EU. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Roz, společně jsme se rozhodli, že posílíme společný prostor spravedlnosti a práva tak, aby mohli občané mohli bezpečně cestovat jak v zahraničí, tak i doma. A to je náš cíl a jestliže máme před sebou tento cíl, pak je základem, abychom také zabezpečili přístup k spravedlnosti a také jde o výkon rozsudků, které byly vyneseny v jednom z členských států. Jestliže hovořím o přístupu ke spravedlnosti, tak dobře víme, že toto neznamená pouze přístup k soudům, ale celý počet sporů lze také vyřešit bez účasti soudu a právě proto alternativní řešení soudu je mimořádně důležitou věcí, protože takto můžeme získat čas a můžeme také získat peníze. A to je důvod, proč komise již 13 let se snaží o uskutečnění ADR a například jedním z cílů byla také směrnice z roku 2008 a datum této schůzky je velice dobré, protože do 21. května 2011 měly státy transponovat tuto směrnici do svého práva. Takže jak jsme na tom? 25 eh, států notifikovalo eh, eh, ty dokumenty Eh, příslušné dokumenty a pouze 13 členských států nám oznámili plnou transpozici této směrnice do svého vnitrostátního práva. Já tuto situaci budu dále sledovat a budu žádat plnohodnotnou transpozici směrnice ve všech členských státech, nejenom ve 13. Směrnice je opět opravdu velice důležitým milníkem pro ADR, protože jakýkoliv soud má, soudce má nyní možnost nabídnout stranám eh, soudního řízení mediační řízení eh, tato směrnice se vztahuje na přeshraniční spory, ale členské státy mohou tuto směrnici také uplatňovat na vnitrostátní procesy a tedy uplatňovat vnitrostátní media, mediaci. Tato směrnice se týká obchodních, podnikatelských, spotřebitelských, rodinných záležitostí a pouze jedinou podmínkou je to, že e, příslušné státy se rozhodnou pro mediaci mediaci eh, za stávajícího práva. Takže směrnice má dát také právní jistotu jednotlivým stranám. Také budou upraveny promlčecí lhůty, takže jestliže se ukáže, že mediace nepovede k úspěšnému cíli, potom se mohou příslušné strany obrátit na soud. Děkuji vám, pane předsedo, že byly zpracovány vědecké studie odbory Evropského parlamentu. Tyto studie ukazují, že když dojde break-even pointu, takže v podstatě se ukáže, mediace je rychlejší a také levnější, než obracet se pouze na, ne, než na soud. A mediace není ale nic druhořadého. Je to vlastně první prostředek, ke kterému se uchylujeme pro situaci, kdy už strany nedokáží vyřešit svůj problém sami a kde se ukáže, že obrátit se na soud by byla zbytečná eskalace. Tady myslím, že tento eh, nástroj je velice dobrý pro rodinné právo, pro rodinné záležitosti. A mediace si zaslouží zvláštní pozornost. Mediace není pou, mož, jednou, jedinou možností v rámci ADR a komise se bude zabývat i dalšími typy ADR. Nedávno byla provedena veřejná konzultace v oblasti obchodního práva, především se to týkalo ochrany spotřebitelů. To komise se také zabývá technologickými novinkami, kde by bylo možné řešit spory také online, mediačním způsobem online, především hraničních sporech. Mechanismus ADR lze aplikovat v různých oblastech, ale ve všech případech a ve všech případech toto povede k dosažení rychlejších a levnějších výsledků a já budu s vaší pomocí tuto politiku dále podporovat. Děkuji vám srdečně, děkuji vám srdečně, paní místopředsedkyně za tyto poznámky a nyní se dostáváme k hlavnímu části našeho workshopu. A jak již jsem řekl, paní McCarthy je nemocná a na jejím místě tady mezi námi vítám pana kolegu Berlingera, kterému tímto předávám slovo. <clears throat> Sì, io sono un semplice sostituto. Vorrei chiarire. Já jsem tady pouhým náhradníkem. Vysvětlím, co ti myslím. V podstatě veškerou práci odvedla kolegyně Arlene McCarthyová a já to tady teď za ní přednesu. jak zpravodajka, tak my všichni si myslíme, že každodenní zasedání by eh, měla být schopna obsáhnout eh, růst v, oblasti, v této oblasti. A já se tedy tady pokusím shrnout, co říká Aline Káty a ta v podstatě vyzývá všechny z nás, kteří se k tomu chtějí vyjádřit, aby se opravdu vyjádřili. Obracím se tímto i na vás. To platí i pro vás, pane předsedo, paní předsedkyně. že to samozřejmě ovlivní potom předkládání pozměňovacích návrhů. Teď se podívám, kdy byla lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Tu lhůtu tady nemohu najít, ale určitě naši zaměstnanci nás na to ještě upozorní. Takže jenom pár obecných bodů. V roce 2008 eh, vznikla tato směrnice, to je obrovsky důležité pro oblast mediace. To je oblast, kterou v současné době považujeme za zcela zásadně důležitou v řešení některých sporů, jak už říkali předřečníci. Potřeba dosáhnout spravedlnosti, tu nelze vždycky řešit pouze v, eh, soudním řízením. Potřebujeme tedy mít i takovéto alternativy. Už proběhlo prvních pár případů a potom mm, se na ně objevily určité reakce, které stojí za to si vyhodnotit. případě mediace totiž můžeme předpokládat okamžitý dopad na, na tradice. Už byla předložena i srovnávací studie, co probíhá v jednotlivých. A já si myslím, že tedy z toho vyplývá, že směrnice je úspěšná. Není, situace není stejná úplně všude, někde je to lepší než jinde, ale konec konců to je charakteristické pro Evropu i v jiných oblastech. Ukazuje se, že tedy existuje potřeba mít několik úrovní řešení sporů tedy nejenom klasické soudní řízení. Ovšem objevují se i problémy. Takový problém zmínila i paní Redingová. Například, jak se řeší přeshraniční spory? Některé členské státy se rozhodly, že budou řešit spory stejně vnitrostátně i přeshraničně, jiné státy to zase řeší jinak. Takže právní dohodovací řízení, pokud bychom tak říkali, tomuto jevu. V podstatě jde tedy o to, jak se projeví celá ta škála eh, postupů od soudního řízení až po mediaci. Někteří lidé vám řeknou, že dohodovací řízení nebo rozhodčí řízení je v podstatě jakési rozšíření, nástavba nad mediaci. Někdo s tím ale nesouhlasí. Ovšem na to nesmíme reagovat nějak nepružně, protože právě cílem eh, toho, že existuje mediace a ADR, je poskytnutí určité flexibility. Takže vidíte, je zde celá řada otázek, celá řada bodů, kterým je potřeba se věnovat. A já znovu vyzývám kolegy, aby se k tomu vyjádřili, abychom mohli upravit ten konečný text. Děkuji kolegovi Bellingwerovi. A teď přecházíme k další skupině, to jsou eh, externí odborníci, kteří eh, nám řeknou své zkušenosti nejprve zástupce z Itálie. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je pro mě opravdu veliké potěšení, že zde s vámi mohu být. Jako pedagog jsem eh, tyto metody řešení sporů vyučoval eh, již od 90. let. Eh, samozřejmě funguji i jako mediátor a v neposlední řadě jako manžel a otec. Vůbec mediace, eh, jak jistě pochopíte, je důležitou součástí mého života. A i v Evropě je mediace v současnosti velice důležitá. Mým úkolem dnes je prezentovat výsledky průzkumu eh, nazvaného náklady na ADR. Zde se porovnávají náklady na mediaci a jiné metody řešení sporů v Evropské unii. Průzkum byl prováděn v letech 2009 a 2010, to vidíte už na snímku. Účastnili se ho zejména právníci. Součástí průzkumu bylo i vytvoření videa ve všech úředních jazycích Evropské unie. Od začátku je jasné, že mediace spoří čas a peníze oproti tradičním soudním sporům. Ovšem nebylo jasné, jak velké tyto úspory jsou. Hlavní motivací tohoto průzkumu bylo poskytnout empirické výsledky legislátorům, kteří se rozhodují, zda implementovat nebo neimplementovat nové odvážnější mediační politiky. Faktem je, že čím větší úspory mají být, tím striktnější, tím odvážnější musí mediační postupy být. Zabýváme se různými indikátory, například eh, indikátorem účinnosti eh, justice v jednotlivých členských státech. Jak vidíte, čas se zaznamenává v kalendářních dnech a v další proměna jsou eh, počty stran, které odmítají platit za soudní spory. A vidíme zde i srovnání, kolik peněz stojí řešení sporu mediací a tradiční řešení sporu u soudu. Tady vidíte přehled jednotlivých členských států. Podíváme se zejména na dvě země, Belgii a Itálii. A podíváme se, jak celý ten průzkum funguje. Takže čas eh, tady máme zaznamenán ve vytvoření spisu, eh, soud a rozsudek a eh, uplatnění rozsudku. A náklady, náklady na advokát, náklady na soudní řízení a náklady na provádění rozsudku. Jak vidíte, v Belgii eh, trvá proces 505 dní a stojí zhruba 16 16 000 euro, v Itálii zhruba zase 15 000 euro a 12 dní. Toto jsou data sebraná Světovou bankou. My jsme na základě nich do, odeslali dotazník odborníkům v Evropské unii, jak dlouho by trvalo takovýto stejný spor řešit mediací. E, dostali jsme zprávu s e, informacemi o tomto rozboru, ta je k dispozici online a zde opět data pro dva vzorové státy. Jak vidíte, v Belgii pouze 45 dní a 7 tisíc euro, v Itálii 47 dní a 4,5 zhruba tisíce euro. Průměrně pro Evropskou unii by trvalo vyřešení tohoto sporu 88 dní a stálo by necelých 2,5 tisíce eur. A to, myslím, mluví samo za sebe. Mediace je jednoznačně eh, metodou s obrovským potenciálem pro úspory. Představme si teď, co by se mohlo stát v systému, kde se každý spor musí, alespoň na začátku, řešit mediací před zahájením tradičního soudního sporu. Nejprve, pokud srovnáme mediaci a e, spor u soudu, e, musíme zohlednit i to, že mediace může selhat. Poté samozřejmě budou náklady vyšší, jak časové, tak peněžní. Protože všichni nejprve musí jít za mediátorem a teprve potom k soudu. A teď se vraťme zpět k datům našeho průzkumu. Zda se nám podaří udržet časové a peněžní náklady pod úrovní e, těch původních soudních nákladů, i v případě, kdy některé případy mediace selžou a nastane e, situace tradičního soudního sporu. Takže opět ten samý případ jako předtím. Předpokládáme, že mediace je úspěšná pouze v 75% e, případů. To není náhodné číslo. Jak vidíte, v Itálii by se jednalo o úsporu 860 dní a peněžní úsporu 7158 euro. V Belgii úspora časová 333 dní, úspora peněžní 5000 euro. To jsou velké úspory. Pokud bude mediace povinná ve všech případech, je možná 75%, 75% úspěšnost příliš vysoká, tak ji snižme na 50%. To znamená, mediace vyřeší jeden případ ze dvou. Opět Itálie a Belgie. Itálie časová úspora 558 dní a cenová úspora 3, necelé 3,5 tisíce euro. V Belgii úspora času 207 dní, úspora peněz 1000 euro. I to je stále dost. Když se podíváme na e, stále nižší e, úspěšnostní, e, úspěšnostní podíl počtu případů, Dostaneme se časem k zlomovému bodu, který nám řekne, jaká je minimální úspěšnost, kterou mediace musí mít v každém členském státu, tak, aby se stále vyplatila, aby byla stále úspornější. Nemusíte to počítat sami, my jsme to spočítali za vás. V Belgii vidíte, že mediace musí být alespoň z 9% úspěšná, to znamená 9% úspěšných případů stále ještě uspoří čas. A 44% pro dosažení úspory peněz. U Itálie je to nižší 4% pokud jde o čas a 28% pokud jde o peníze. Zprůměrovaně na celou Evropskou unii máme ty zlomové body u 19% na časové úspory a u 24% na peněžní úspory. Stručně řečeno, mediace vlastně nemusí být ani moc úspěšná, aby byla velice užitečná pro naše občany a pro firmy v našich členských státech. Faktem, proč i nízká úspěšnost mediace je stále úspornější, je ten, že eh, náklady na nejprve mediaci a poté na případný soudní spor jsou stále nižší než eh, rovnou to, kdy se případ vezme k soudu. A samozřejmě to mluvíme pouze o případech, kdy se soudní spory neeskalují až k nejvyšším instancím. To by ty náklady byly potom daleko vyšší. Já jsem si jist, eh, že ještě uslyšíme, že mediace nám spoří peníze. Objevuje se tady, eh, tedy takový poměrně výrazný paradox. Vzhledem k úspěšnosti eh, je potenciál mediace stále nevyužíván. V mnoha zemích se mediací řeší méně než 1% sporů. Toto je ještě markantnější, když si vezmeme, že úspěšnost mediace v současnosti je vyšší než 70 podle osob, které se mediací zabývají. Lze argumentovat, a argumentuje se tím, že mechanismy pro podporu mediace eh, jsou jednak eh, ty, které zajišťují kvalitu procesu, eh, trénink mediátorů a tak dále a tak podobně. A rovněž existuje možnost, že soudci doporučí mediaci stranám. E, to může rozšířenost mediace podpořit. Ale chtěl bych vás upozornit na to, že přesně e, tyto aspekty jsou již dlouho používány a zatím nedosáhly e, žádného významného rozšíření mediace v členských státech. Takže Možná lze říct, že e, silnější propagace mediace není jenom v našem zájmu, ale je v našem zájmu z hlediska finančních úspor. To znamená, že mediace by měla být povinná v některých případech. Jak vidíte na snímku, můžete koně přivést k vodě, ale pít ho už nedonutíte. To znamená, lidi můžete donutit, aby si sedli k stolu v rámci mediace, ale ne, aby se dohodli. Dá se rovněž argumentovat tím, že Eh, když toho koně k té vodě přivedete, tak si to rozmyslí a přece jenom se napije. Nicméně musíme zajistit, že ta voda je kvalitní a že to není něco jiného. No ale dobře, teď vážně. Eh, já si myslím, že dobrá politika je o podpoře a o odměnách. A protože lidé jsou velice často váhaví zkoušet nové věci, je občas nejlepší je trošku postrčit a udělat z těch dobrých postupů povinnosti tím zároveň lidem dáme něco, co je pro ně lepší. Vezměme si například eh, kouření ve veřejných prostorách, nebo eh, zapínání bezpečnostních pásů, nebo placení pojistek na auta. To jsou všechno výhodné věci, které jsme nejdřív nechtěli přijmout. Pokud eh, dojde k nějakému nečekanému útoku na člověka, Existují tři přirozené reakce. Boj, útěk, anebo zamrznutí na místě. Pokud jde o mediaci, přirozený instinkt rozhodně není eh, sednout si ke stolu a začít mediovat. Ale je to to nejlepší, co můžeme udělat. Každopádně já si myslím, že povinná mediace je pouze nástroj, který můžeme použít za určitým cílem. Můžeme ho použít za účelem toho, aby se strany účastnily efektivního a rychlého procesu řešení sporu. Myslím si, že existují další možné nástroje, které můžeme v rámci mediace použít. Například daňové úlevy při použití mediace. Ty existují například v Itálii, Rumunsku nebo Bulharsku nebo eh, navrácení eh, určité části poplatků za eh, řešení sporu. To se děje například v Polsku. A nebo další nástroj je, že by soudci museli vysvětlit, proč nedoporučují mediaci pro daný soudní spor. Pokud zavedeme tyto nástroje a přesto to nebude stačit, pak si myslím, že musíme mediaci zcela detabuizovat. A v tomto bodě bych chtěl eh, ocenit, že v Itálii už se sbírají data o mediacích a proaktivně se používají pro generování centrální databanky za účelem rozšiřování mediace. Alespoň se snažíme mediaci rozšířit. Myslím si, že je to krok dobrým směrem. Eh, možná není nejlepší zavést mediaci jako povinný povinný nástroj, ale měli bychom přinejmenším zjistit, zda je výhodná nebo nevýhodná. A e, v rámci takovéhoto experimentování můžeme i vyhodnotit ten paradox, to znamená užitečný proces, který ovšem lidé nechtějí využívat. E, jsem velice rád, pane předsedo, že jste uspořádali tento workshop. Chci vám pogratulovat a děkuji mnohokrát za slovo. Děkuji vám za tato zajímavá slova a nyní se dostáváme k dalšímu znalci. To je pan Verostrate, což je bývalý předseda Belgického odvolacího soudu a on nám sdělí také své zkušenosti s mediací. Já chci jenom upozornit na to, že nemáme příliš eh, mnoho času, takže prosím, dodržujte čas, který je mám dán, protože když překročíte čas, nebudeme mít dostatek času na otázky a odpovědi. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, eh, já vlastně jsem si, že stejně tak jako ostatní soudcové Evropské unie mohu, nemohu dát obecný názor. To je nemožné, protože v jednotlivých členských státech dochází k nerovnému vývoji mediace a pouze ve 13 státech jsme slyšeli, byla tato směrnice transponovaná, jiné státy to zatím neučinily, například Německo, kde Bundestag bude diskutovat ve středu o tomto návrhu. Ale mé hledisko Eh, si myslím, eh, sdílí mnoho soudců v Evropě a sice, že mediace usnadní práci soudců, eh, protože směrnice je flexibilní, ale možná trošku příliš flexibilní, ale vysílá skutečně důležitý signál do Evropy, že je třeba mít alternativní řešení sporů pro blaho našich občanů. A e, to jde naproti obavám soudců. Většina soudců si uvědomuje, že klasický způsob, jak vykonávat právo, e, již prostě není aktuální, protože se tady zmnožují spory a e, soudci nemohou všechno zvládat, protože i když je soudce nadaný, je vzdělaný, a, ale justice se stává individualizovanou, to znamená, že je třeba učit se stále nové věci a legislativa se nesmírně množí právě proto, že se hájí práva občanů a stává se komplexnějším a obtížnějším. Eh, směrnice je a priori výhodou mm, a jistě usnadní soudní praxi. A eh, já bych se chtěl zejména soustředit na to, že eh, mediace může odstraňovat překážky a Eh, bude skutečně sloužit občanům. Nejprve možná slovíčko o konvenční mediaci. To znamená taková mediace, která není nařízená soudcem, ale které, ke které dochází na základě dohody obou stran sporu. Eh, myslím si, že tento způsob má veliký úspěch, daleko větší než soudní mediace, která je nařízena soudcem. Je nesmírně důležité vést statistiky k tomuto vývoji, ale podle názoru expertů nejrůznějších členských států tato forma má určitý úspěch. Eh, skutečnost, že eh, tato příslušnost nevyžaduje akci prostě soudu, to posílilo konvenční mediaci. A teď eh, k soudní meditaci. To znamená mediaci, která je eh, vedená soudcem nebo uvedená soudcem, i když ji nemusí potom řídit on. Ta je známá ve většině států. E, i když ve většině států legální zákonné, zákonná ustanovení e, vlastně dávají soudci úkol, aby hledal co nejlepší řešení. A e, názor, že mediace by mohla usnadnit práci soudců a mohla jim ulevit v jejich obtížné práci, získala na významu. Ale Překážka, která tu existuje, je skutečnost, že mediace se řídí eh, nebo je vedena ať už s prvkem, s cizím prvkem nebo bez něho. Eh, protože když se podíváme na směrnici a na její nová pravidla, tak je možné využívat mediaci jak pro vnitrostátní, tak pro přeshraniční záležitosti. A je třeba aby e, prostě soudce nemusel vykonávat vnitrostátní a zároveň mezinárodní přeshraniční právo, protože to by mohlo vést k diskriminaci a proto je lepší dále než jenom na konkrétní případy nadnárodního charakteru. E, co může tak trochu ochromit rozvoj mediace, to jsou tak tři, čtyři příklady, které si dovolím vám dát, abych zachoval ten časový limit. To je skutečnost, že Národní republika dává této směrnici prominentní místo. A sice pro určení působnosti směrnice se tady odkazuje na to, že je možné aplikovat pakliže není v rozporu s veřejným pořádkem. A dále je tady samozřejmě také nutná homologace, to znamená udělení ověření úředního pověření, ale je třeba, aby nedošlo k omezení důvěrného charakteru. Když se podíváme na tento trojitý odkaz na vnitrostátní charakter, implikuje to, že podle těchto aspektů mediace musí zachovat tuto důvěrnost. A potom tady máme obecný nedostatek eh, jednotlivých registrovaných mediátorů. Když se podíváme na státy, jako je Velká Británie, tady měla mediace velký úspěch, protože tady jsou velice velké rozdíly mezi mediací a soudními řízeními. Eh, ale soudní mediace má určitou tendenci se více šířit právě tam, kde státy mají svou tradici. Také jsme viděli, že je možné mediaci propagovat na základě určitých pobídek. Eh, máme tady ale určitou eh, organizační přecháž, překážku, protože ne všechny státy mohou mediaci prosadit na základě stejné organizace. Je třeba, aby to bylo, aby to bylo na základě koherentního systému řešení sporů, což představuje určitý problém, protože určití mediátoři v členských státech se snaží zabránit tomu, aby advokáti se účastnili mediace a profesní advokátní združení eh, vlastně se také staví proti silnějšímu rozvoji mediace. Eh, když se podíváme, máme tady ještě také jiné překážky, eh, protože nemáme dostatek rejstříků, máme tady také nedostatečné role a definování jejich a jejich konání před soudcem. Někdy je možné, aby soudce sám se stal mediátorem. Ale větší překážkou je skutečnost, že soudci nakonec upřednostňují ve velké většině eh, rozhodčí řízení, settlement in court, vypořádání před soudem. Protože tady mohou oni sami řídit tento smír a tudíž rozhodují o tom, že rozho- toto smírčí řízení může být eventuálně řízeno jiným soudcem, ale to je jiné než u mediace, kterou předepisuje směrnice. E, náš předřečník to tady řekl. I toto smírčí řízení je nesmírně důležité, protože umožňuje rychlé a uspokojivé řešení pro celou řadu sporů. A další malá překážka, o které bych se rád zmínil, je skutečnost, že mediace má více konkurentů. Podle různých sektorů se zmnožují formy například ombudsmanů, ochranců veřejných práv, různých smírčích, rozhodčích řízení. A je tady nedostatek transparentnosti v této oblasti ehm, tohoto alternativního řešení sporů, protože nemáme dostatečně organizovaný profesní sektor v této oblasti. A nyní bych se dostal již k závěru. Pane předsedo, navzdory všem těmto překážkám, Eh, myslím si, že mediace sílí. Eh, myslím si, že možnou koncepci jí dává směrnice, která stanoví skutečně rámec referencí. A na druhé straně je důležité aby jednotliví soudci v horizontálním plánu v jednotlivých státech používali mediaci vedle jiných forem smírčích a rozhodčích řízení a měli by také v určitých případech mediaci upřednostňovat. Možná, že směrnice je příliš flexibilní, příliš obecná a to nám ukazuje poněkud chaotický rozvoj v současné době. Máme tady různou praxi. Myslím si, že je třeba tuto zprávu skutečně říci zde parlamentu. Je třeba, abychom uviděli, jaký bude vývoj, ale abychom skutečně navzdory všem slabinám poděkovali za tuto směrnici, eh, která umožnila další krok v, Evropce, v Evropě a soudci vítají navzdory možná příliš velké flexibilitě, eh, která není pro všechny příjemná. Ale na druhé straně se domnívám, že tato směrnice skutečně umožnila eh, dobrý rozvoj a děkuji za to parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. A další řečník je pan Macej Bobrovič, který je předsedou Národní rady pro právní poradenství v Polsku a současně je také předsedou Polské asociace obchodní mediace. Prosím, máte slovo. Pane předsedající, pane ministře. Eh, pane předsedo, pane ministře, já bych dnes k vám chtěl hovořit z hlediska mediátora a zmínit také psychologické a další aspekty. Jsem mediátorem, také pracuji v právní oblasti. Již můj předřečník řekl, že jenom jedno procento občanských říše, ře, řízení se řeší mediací. Můžeme si položit otázku, proč tomu tak je, neboť v konvolu je 75%, které se řeší mediací a například na soudu v Göttingenu je to dokonce 90% všech sporů. Proto vzniká otázka, proč mediace není tak populární v Evropě. Já vám sdělím něco o polských zkušenostech. Tak také budu vycházet z průzkumu veřejného mínění a z dalších strojů, ale mé zkušenosti se možná netýkají pouze Polska, možná, že toto bude platit také z části pro ostatní členské státy. První problém, se kterým vás chci seznámit, je velice špatný proces socializace. Mně se jedná o výchovu a vzdělání, neboť ve školách se řešení konfliktu nenaučíte a když se to člověk nenaučí, potom reaguje agresivně, násilně a tady se opravdu musí začít v mnoha členských státech Mladí lidé se neučí, jak se mají chovat v moderní společnosti. Že možná, že by se mělo vyučovat o mediaci již na školách. Možná, že by potom žáci by se mohli naučit konstruktivně problémy řešit. Možná, že tam by se tedy mělo začít přímo již na školách. A potom další problém Možná, že je to specifický polský problém. Tady se jedná o to, že Polsko si neváží autorit. To znamená, že v rodinách neexistuje žádná skutečná autorita, proto mediátor nemá ani nepožívá autoritu u sporných stran. A soudce autoritu požívá, ale mediátor ten se netěší žádnou, eh, eh, žádné autoritě ze, stran, ze strany stran ve sporu. Právě proto také tato autorita je problematická a právě proto možná existuje tak málo mediačních řízení v Polsku. A za třetí se tady jedná také o jeden problém, o další problém. 72 lidí má důvěru v jiné strany, to znamená pouze málo stran se svěří se svým problémem a sporem jiné straně. A za čtvrté tady máme ještě jeden další problém. Vlastně neexistuje tady žádná zásadní potřeba mediace a myslím si, že tento problém se týká mnoha členských států. To znamená, že lidé mediaci neznají, nevědí, že tato možnost existuje a právě proto ji nevyhledávají lidí. A toto není typické pouze pro Polsko i v Německu PricewaterhouseCoopers jednou univerzitou provedli tyto průzkumy v Německu a z těchto studií vyplynulo, že velké koncerny mediaci v Německu znají, ale přesto ji nevyužívají. V Polsku lidé málo znají svá práva, asi 70 malých podniků nezná, neví nic o svých právech, nevěří, že by potřebovali například právní radu v určitých otázkách a nevidí v mediaci žádnou přidanou hodnotu. Můžeme si položit otázku, co lze v takovéto problematické situaci dělat, co se má dělat. V členských státech, tam, kde se mediace stala úspěchem, tam úspěch spočíval v tom, že se používala především prav, soudní mediace a teprve později došlo k zavedení mimosoudní mediaci. A když soudci nevěří v mediaci, tak to fungovat nemůže. Takže řešit se to dá tak, že, bu, že mu, především musíme vyškolit soudce. V Polsku máme mimo soudní mediaci, mimo budovu soudu a také mediátor nepožívá žádnou velkou vážnost ze strany stran. Takže jde o to, aby se mediace prováděla přímo v budovách soudu, jako například v Anglii. A pak by se také zvýšila důvěra ze strany příslušných stran. A dále by se také měla dělat informační kampaň o mediaci a mělo by se již začít na školách, na gymnáziích, takže žáci by se již o mediaci měli dosvědět. Ministerstvo spravedlnosti v Polsku se nyní zabývá informační kampaní společně s územními celky, provádí tuto kampaň a tato kampaň je spolufinancována z evropských fondů soudržnosti. Po dvou letech této kampaně lze již říci, že došlo, nastaly první úspěchy, již více lidí mediaci znají a to možná také již ukazuje, že bež, bez informačních kampaní nemůžeme dospět k úspěchu. Děkuji vám a nyní mezi námi vítám pana Kristiana Duve, který je partnerem Freshfields. Máte slovo. Yes, thank you very much, Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jménem Evropského združení obhájců, pokud tedy vůbec mohu hovořit za takové množství jednotlivců, bych rád přednesl tři připomínky. Nejprve k tomu, jak na mediaci pohlíží eh, právní odborníci, potom jak pohlížíme na směrnici o mediaci a pak se ještě podívám na situaci před eh, vstupem v platnost této směrnice a poté, co v platnost vstoupila. Takže nejprve jakási taková všeobecná pozna- eh, poznámka z pohledu naší profese. Právníci si mysleli, že ta představa, že nejprve rozšíříme možnosti do řešení sporů, že také přemístíme možnosti mimo soudy a za třetí, že poskytneme lepší přístup ke spravedlnosti širším spektrem možností a za čtvrté, že se zlepší efektivnost řešení sporů. To všechno tedy považujeme za pozitivní. Ale zároveň připomínáme, že demokracie a prosperita vychází z právního státu a z, ze spravedlivého řízení. Takže je dobré rozšířit přístup k spravedlnosti a nikoli jej nějak rekonstruovat tím, že budeme pouze nabízet alternativní řešení. Naše profese a směrnice o mediaci. Z pohledu právníků bylo nejprve trošku sporné, zda opravdu existovala potřeba z politického hlediska eh, to, tuto směrnici předkládat, protože trh v této oblasti když to tak nazvu, je ovlivněn eh, dodá, eh, tím, co existuje, tedy co se, co je, co se nabízí a Myslím si, že tam do toho tedy vstupuje celá řada zúčastněných stran. Takže na začátku v podstatě neexistovala tak velká potřeba přeshraničních řízení, přeshraniční regulace existovala tedy, řekněme, lidé si přáli rozšířit možnosti řešení, ale těch přeshraničních sporů to, tolik nebylo, které by potřebovaly mediaci. Nicméně Združení obhájců tedy uznává, že tato směrnice upozornila na možnosti řešení sporů, určitě tím přilákala pozornost veřejnosti a také díky uplatňování této směrnice vznikne eh, rovnější eh, prostředí pro eh, dosažení spravedlnosti v jednotlivých zemích napříč hranicemi. A určitě strany, teď, strany sporu teď budou si více vědomi toho, že existují alternativní řešení k řešenímu soudnímu. v Německu zákonodárci stanovili, že v případě, kdy dojde k eh, předložení stížnosti, eh, se musí soud informovat o tom, zda před předložením stížnosti soudu došlo k nějakému mimosoudnímu eh, pokusu o řešení, zda proběhla nějaká mediace. A jak tedy vypadal ten právní rámec před směrnicí a poté? Začnu opět všeobecně. Když Evropská unie začala zvažovat eh, vytvoření této směrnice, ještě si měla být vědoma toho, že v té době už existoval jakýsi model Eh, dohodovacího řízení, ten se vytvářel stejně tak jako model mediace, který byl v podstatě už implementován téměř globálně. Úředníci komise se tedy dívali na eh, to, jak se to uplatňuje, jak situace vypadá. Ovšem bohužel chtěli předložit svou vlastní směrnici, a já si myslím, že by bylo dobré jak pro světový obchod, tak evropský obchod, kdyby se byli bývali drželi toho původního modelu dohodovacích řízení či arbitráží, protože vlastně neznám nikoho, kdo by řekl o tomto modelu něco kritického. Já si myslím, že je opravdu eh, velmi pozitivně přijímán všude na světě. stejně tak jako zákon o arbitráži. Když se tedy podíváme ještě jednou na tu situaci před vstupem této směrnice v platnost a poté, i když v podstatě posud ne všechny státy e, směrnici transponovaly. Ale když se třeba podívám na německý příklad, abych řekl, že tam nedošlo k žádné zásadní změně, protože ta nejzásadnější ustanovení, co se týče ochrany důvěrných informací nebo eh, pozastavení eh, doby promlčení a podobně, tak tato úspeku, ustanovení, pokud se na to díváme z jakési makroúrovně, tak ta tam už existovala. Existovala v našem mediačním zákoně už před touto směrnicí v podstatě k největšímu posunu v Německu e, došlo. Teď by mě zajímalo, jestli k tomu došlo také i v jiných zemích. V oblasti poskytování větší e, podpory soudní mediaci. E, řekněme, že ta doposud neměla žádnou podporu Německé združení obhájců na trhu, který je ovlivňován nejvíce nabídkou vlastně to považovalo tak, že to je jejich práce na trhu, kde vstupuje do hry celá řada profesionálů, nejenom právníků. Bude určitě zajímavé se podívat, jak to bude vypadat. Jaké bude zajíma, zajímavé vypadat, jak, jaký vliv budou mít parlamentní debaty, jak to třeba ovlivní cenu eh, mediace. Ovšem, řekněme, to je takové naše domácí téma. Téma, které je relevantní na evropské úrovni, je otázka norem, standardů, kvality, výcviku, mediátorů a tak dále. Zákonodárci k tomu zatím v Německu přistupují poměrně liberálně, ale to se také může změnit. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir Děkuji vám srdečně a nyní zástupce obchodního světa, pan Vincent Tellman, který je z Eurochambers. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji moc krát, eh, pane předsedo. Eurochambers je asociace obchodních komor Evropy, která se velice silně angažuje v poskytování různých služeb. V zásadě jde o arbitraci, ale v mnoha členských státech i o mediaci. Já bych chtěl mluvit o třech věcech. Jednak o tom, jaký je obchodní přístup, firemní přístup k sporům. Za druhé, jaké jsou vlivy směrnice o mediaci z hlediska eh, společností. Nebudeme mluvit příliš ve velkých podrobnostech, nechci opakovat, co řekli už mý vážení předřečníci a na závěr několik mých osobních poznámek. Přístup firem k mediaci. Eh, to se mění podle velikosti a podle sektoru, v jakém daná firma působí. Mluvíme samozřejmě o trendech, ale větší společnosti obecněji zahrnují alternativní způsoby řešení sporů do svých standardních postupů a častěji vidí eh, spory v kontextu celkové existence firmy. U malých a středních firm eh, je ten přístup méně technický a mediace se tak často nepoužívá. Velice často se objevují problémy s platbami, což není asi úplně mediovatelné téma. A když se objeví nějaké technické problémy, tak se případ většinou předává externím právním službám. Není proto překvapení, že velké společnosti se častěji eh, vyhýbají rizikům a častěji rády zachovávají dlouhodobé vztahy, zatímco malé a střední firmy řeší případy jednotlivě a spíše hledají soudní řešení jakýchkoliv problémů. Eh, jak řekl pan kolega De Palo před několika minutami, existuje souhlas, respektive existuje je, je fakt, že počet mediací v rámci B2B sporu je nízký. Eh, nízký je i počet mediací u malých a středních podniků. Podle studie z roku 2006 eh, je, je pouze zhruba 2% sporů mezi větší a malou nebo střední společností mediováno. Ale jak říkám, nechci opakovat, co říkal pan kolega. Eh, v z toho hlediska, o kterém on mluvil, je ta celá situace ještě mnohem pesimističtější. Faktem je, že je velice složité sbírat data o počtech a o oblastech, ve kterých probíhají mediace. Eh, je to proto, že eh, samotný proces mediace je velice specifický, je, důvěr, je důvěrný a neexistuje žádný požadavek ho kdekoliv registrovat nebo o něm vytvářet záznamy u nějakého úřadu nebo jiného orgánu. To znamená, čísla, která máme k dispozici, jsou založena na omezeném statistickém souboru dat. Nicméně, co je podle mě závažnější, je to, že firmy nemají dostatek znalostí o mediaci. Podle našich údajů má pouze e, méně než 20% malých a středních podniků nějaké povědomí o tom, co to vlastně mediace vůbec je. O něco lepší zpráva je, že firmy, které už se jednou mediací účastnily, často mediaci používají při řešení dalších e, sporů, když se z takové spory objeví. Teď pokud jde o vlivy směrnice o mediaci, e, Nebudu mluvit o tom omezení na přeshraniční spory, e, o tom už opět mluvil můj předřečník. Chtěl bych ale říci několik slov o kvalitě v mediaci. Směrnice mluví o vytvoření jednotného způsobu mediace a o řízení toho, jak mediační proces probíhá. Chceme jednoznačně podpořit vytváření kodexů chování pro mediátory. V některých zemích už existují určité akreditační systémy eh, pro mediátory. To je například případ Belgie, Rumunska a jiných zemí, kde existuje eh, federální eh, komise pro mediaci, v jejímž zájmu je vytvoření akreditačních kritérií, podle kterých se mediátoři ehm, akreditují. A poté je k dispozici seznam akreditovaných mediátorů, který se často aktualizuje. Účinek, ehm, efekt těchto akreditací ehm, není homogenní v rámci evropského prostoru. Jednak neexistuje všude a jednak používá různá kritéria. My si jednoznačně myslíme, že tento proces může zlepšit kvalitu mediace. Nicméně problémem je, že se zavedením akreditačních systémů v určitých oblastech omezí vstup nových subjektů do tohoto systému. A pak může docházet k tomu, že například mediátor z Velké Británie není akreditován pro řešení daného sporu, které, který se týká belgické protistrany. A teď se chci zaměřit konkrétně na článek 6 směrnice, kde se říká, že eh, Obsah dohody může učinit vykonatelným soud nebo jiný příslušný orgán rozsudkem nebo rozhodnutím nebo veřejnou listinou v souladu s právem členského státu, ve kterém je žádost podána. Všichni si vybavíme soudce nebo notáře, kteří budou tuto vykonatelnost eh, aplikovat. Ale myslím si, že by bylo zajímavé podívat se na to, do jaké míry by toto mohla provádět mediační centra, která by splnila určitá daná kritéria kvality. Říkám to proto, protože si myslím, že instituce mediace v Evropě musíme výrazně posílit. A tím se dostávám k závěru mého příspěvku. Je jasné, že mediační trh zatím není využit, není rozvinut. Musíme zapracovat na rozšiřování povědomí o mediaci. Musíme lidem říkat, co to je ta zkratka ADR, jednak alternativní metody řešení sporů, ale zároveň také alternativní možnosti snižování nákladů na spory. Takže musíme pořádat různé akce na podporu, na rozšiřování povědomí o mediaci, což si myslím, že je naprosto nejzásadnější. Rovněž je důležité, abychom do této činnosti zapojili i pojišťovny, které mohou být velice významným přispěvatelem. A myslím si, že je důležité do procesu mediace zapojit i veřejné finance. Nicméně ty by se měly zaměřit zejména na školení e, nových mediátorů. Pardon, že by se nemuseli zaměřovat na školení nových mediátorů, protože tento trh je saturován a e, je pouze potřeba e, zajistit, aby ti mediátoři měli dost práce. Nicméně e, je potřeba školit zejména malé a střední firmy o tom, jaké výhody mediace přináší, školit i právníky, i soudce o to, proto, aby mediaci doporučovali jako alternativní metodu řešení sporů. Je rovněž potřeba podpořit mediační instituce. E, obecně se vytvářejí centra mediace proto, aby združovala mediátory, aby mediátoři byli viditelnější, aby celý proces mediace se lépe propagoval v rámci společnosti. Rovněž mohou sbírat informace o mediačních procesech, eh, jejich trvání, jejich úspěšnost a zároveň mohou být tato centra použita v rámci tvoření nové politiky. Eh, způsob podpory těchto center je například eh, to, že by měli možnost, ehm, že, by spadali do těch institucí, které mohou učinit ehm, obsah dohody vykonatelným, dohod, které pocházejí z mediace, a zároveň bychom měli zajišťovat eh, kvalitu jejich služeb, například stanovit eh, průměrný čas eh, na řešení sporů, průměrné náklady, můžeme sledovat úspěšnost, můžeme řídit transparentnost a kvalitu. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zur Sichtweise der Děkuji srdečně. Teď se dostaneme ke právu, k právu spotřebitelů. První řečnici bude paní Jovin Chrastný. Prosím, pěkně máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. My call to... Děkuji, pane předsedo. Já chci prosadit hlavně spravedlnost pro zranitelné skupiny osob. A musíme se ptát, jestli mediace tomuto pomáhá nebo tomuto brání. U nás se řeší eh, široká škála problémů od dědictví po běžné dluhy, od eh, územně právních sporů po velké trestní případy. V podstatě nám jde o to dosáhnout rychlého a efektivního výsledku efektivního řešení sporu. A otázka je, jestli nám v tom mediace pomáhá. V podstatě jde o to, zda se strany chtějí takového procesu účastnit. Ve Velké Británii je často problém, že strany odmítnou mediaci používat, zejména pokud jde o státní orgány. Když se někdo soudí se, strá- se státními orgány, tak ty e, velice nerady vstupují do mediace. E, nebo často vypadají, že mediaci chtějí použít, ale potom různě zdržují, takže k ní nakonec nedojde. Z hlediska zkušenosti uživatele je to tak, že se mediace stále vnímá jako způsob odkladu eh, v rámci soudních procesů. Zároveň eh, je ve Velké Británii veliký tlak na cenově efektivní řešení sporů. Mediace i tomuto by dokázala významně pomoci. Podle eh, našich odhadů by mohla být daleko úspornější, než je nyní. Faktem je, že právě tato nehospodárnost eh, uživatele často odrazuje. Mediaci lze používat eh, v celé řadě případů, pokud jde například o, lodivé, o rodinné nebo spotřebitelské právo. Velice často se může stát, že eh, na prvním setkání se nic nevyřeší, protože se sejdou různí členové rodiny s, s vlastními právníky, kteří prezentují jejich různě nehorázné vzájemné vztahy. Ty vztahy jsou prezentovány těmi právními zástupci, kteří to samozřejmě přednesou v tom svém velice specifickém jazyku a e, nikdo vlastně nechce e, na této první schůzce nic řešit. Kolikrát na ní lidé vůbec nepřijdou. E, toto je problém, protože zejména ta první schůzka je velice důležitá a může dojít i k tomu, že se strany rozejdou a nechtějí mediovat. Proto by mediace měla probíhat mezi stranami jako takovými, eh, protože velice často se stane, že i velice vyhrocené vztahy se navrátí minimálně na tu úroveň bodu mrazu, takže už si lidé nejdou vyloženě po krku. Mediace je zároveň velice flexibilní nástroj. Je velice užitečné, když má mediátor zkušenosti například z majetkoprávní oblasti, když má mediací řešit majetkoprávní spory. Například jeden příklad, který já vám můžu dát, jedno setkání, které začalo v 10 hodin dopoledne, jeden velice chladný eh, listopadový den a k řešení jsme dospěli teprve o půlnoci. Bylo to 5. listopadu, eh, což je eh, což je svátek ve Velké Británii, takže kolem nás všude explodovaly ohňostroje a bylo velice složité dospět k řešení. Zároveň mediace může například přispět k zcela novým řešením. Například převod pozemku z jedné strany na jinou, nebo úplně na třetí stranu. Občas se nám stalo, že mediátor přišel v majetkoprávním sporu, viděl, že obě dvě strany chtějí lepší dům, tak jim prostě řekl, tak si je vyměňte a všichni byli spokojeni. Další specifická oblast jsou spory s více stranami, například 700 eh, klientů versus eh, například 700 klientů versus eh, jedna společnost poskytující úvěry, která byla v konfliktu s úvěrovým právem kterou se nám pomocí mediace také eh, podařilo velice záhy vyřešit. Takže když se ptáme, zda je mediace efektivnější, ano, i když třeba nemusí být daný spor vyřešen hned ten den na místě, může vést eh, k velice brzkému vyrovnání všech neschod v rámci daného sporu. Pokud jde o zkušenosti spotřebitelů, opět nechci opakovat, co řekli už eh, mý kolegové, ale chci říct, že jednoznačně je problémem to, že se má směrnice vztahovat pouze na přeshraniční spory. Například ve Velké Británii, respektive v Anglii a ve Walesu, pokud má být tato směrnice pouze vstažena na přeshraniční spory, tak je v podstatě nepoužitelná. Dále, zaměření na alternativní formy řešení sporů. To by mělo být daleko obecnější, myslím si. Jinak ztrácíme zbytečně půdu pod nohama. Například eh, kolaborativní řešení sporů, kdy se obě strany shodnou nepoužívat právní zástupce, eh, respektive když se někdo rozhodne jít k soudu, musí si vzít jiného právního zástupce. To je také velice zajímavý nástroj, kdy eh, strany musí spolupracovat, což je velice užitečné, zejména pokud jde o rodinné právo. Myslím si, že pokud by směrnice byla formulována obecněji, myslím, mohla by byla zahrnout daleko více eh, alternativních forem řešení sporů. Tím, že se omezíme pouze na mediaci, omezujeme nabídku spotřebitelům, což si myslím, že není to, čeho chceme docílit. Rovněž pokud jde o zahajování soudních sporů, podle směrnice eh, Brussels 2 eh, může snad existovat zájem u stran nejprve zahájit soudní spor a poté se zajímat o alternativní možnosti. Velice často se objevují eh, objevují různé formy podpůrných prostředků pro to, aby se nejprve zahájil soudní spor jako takový. E, myslím si, že by bylo vhodné začlenit do této směrnice nástroj, který by umožnil pozastavení. Poté se může zahájit soudní spor. Já si myslím, že není efektivní, e, kdy se nejprve zahájí soudní spor, poté se přeruší, e, proběhne kolo mediací a poté možná soudní spor pokračuje. Pokud jde o vykonávání, vykonávání dohod eh, z mediace, eh, co, Neřeší se například vůbec, eh, co se stane, když jedna strana je zranitelnější, například dosáhne soudního rozhodnutí ve svůj prospěch, ale nemůže ho uplatnit. Toto je neustálý problém v systému soudnictví v Velké Británie. Jde tam zejména o příslušnost eh, k danému soudu. Pokud si jedna strana myslí, že eh, nedostali to nejlepší, tak rozhodnutí soudu zkrátka ignorují, což je špatně. Eh, jaké jsou výhody mediace? Právní poradenství, samozřejmě. Zároveň se připravují v Anglii ehm, možnosti, které by podpořily obecně vzato mediaci jako takovou a které by i právníkům navrhly finančně výhodnější řešení, v rámci kterého by mediaci používali jako první nástroj. Rovněž je nutné zmínit, že článek 6 mluví o vzájemné eh, schodě stran eh, v rámci které, když se strany nedohodnou, tak nemusí dojít k prosazení dohody. Eh, dále chci zmínit ještě článek 8. A to se týče lhuty promlčení. Zase v podstatě tady se to vztahuje zase jenom na ty přeshraniční věci, což je taková anomálie. Protože potom tady nebude žádná ochrana, pokud to bude v rámci jednoho státu, zatímco pokud to bude přeshraniční, tak tam ta ochrana bude. Já si myslím tedy, že určitě spotřebitelé by ocenili, kdyby ještě na tom byla podvedena další práce. Já vám děkuji. Když se teď podíváme na hodiny, tak já bych vás, vážení kolegové, požádal o to, abychom prostě teď pokračovali bod po bodu a dostali se potom k, tomu, k té za, eh, konečné výměně. Takže teď se dostáváme k oddílu 2. A tady padá otázka, jak můžeme směrnici vylepšit. Ehm, k dispozici máme dvě studie. První je paní eh, Bojana Jovin Hrastnik, eh, soudkyně ze Slovinska, která v současné době tedy eh, zastupuje Ministerstvo spravedlnosti Slovenska. Takže já jí hned předávám slovo. Děkuji. Mým úkolem je tady představit, jakým způsobem se transponuje toto směrnice do slovinského zákona. Eh, mám k dispozici celou detailní studii této transpozice, eh, jeden článek za druhým. Tyto všechny detaily vám tady uvádět nebudu, pouze zdůrazním některé údaje, některé skutečnosti, které považuji za nejdůležitější. Také vám řeknu eh, v kterých bodech eh, slovinské zákony jdou ještě dále, než jaké jsou požadavky evropské směrnice. A pak také řeknu něco o tom, jak si představujeme my eh, postup ku předu. Je potřeba říci, že před rokem 2008 neexistoval žádný všeobecný regulační rámec v této oblasti, tedy přinejmenším ne ve Slovensku. Mediace byla zmíněna v některých zákonech. Ovšem pouze jako nástroj pro řešení sporů. Nebyla, ne, nebyla tam žádná ustanovení týkající se konkrétního procesu mediace. To ovšem neznamená, že mediace v praxi neexistovala, naopak. První program mediace byl zaveden už v roce 2001 u okresního soudu v Ljubljaně. V podstatě to byl jakýsi pilotní program, ze kterého se ovšem velmi rychle stal úplně běžný eh, program používaný soudem. Další soudy postupně potom začaly zavádět podobné programy také pro mimosoudní mediaci a slovenská, potom byla založena slovenská asociace mediátorů. To bylo v roce 2006. A v roce 2008 byla založena asociace mediačních organizací Slovenska. Příklad Slovenska tedy ukazuje, že mediace může v praxi existovat, aniž bychom měli nějaký regulační rámec. Ovšem, jak říká směrnice, strany by měly mít možnost spolehnout se na nějaký předpověditelný právní rámec. Takže v roce 2008 jsme předložili návrh zákona o mediaci. E, tento návrh předložili e, právní odborníci z Lublanské univerzity a samozřejmě také odborníci z praxe. Eh, tento zákon byl schválen v květnu roku 2008, tedy vlastně nedlouho po schválení směrnice. Obsahuje pouze 20 článků. Ty články jsou opravdu stručné a pokrývají pouze základní principy a pravidly, pravidla mediace. Zbytek je ponechán na samoregulační mechanismus. Tento zákon má několik zdrojů. E, použili jsme ten e, modelový zákon Mezinárodní e, obchodní konciliace, tedy arbitráže s názvem UNCITRAL. Také jsme samozřejmě zvážili konečné změní směrnice 2852 Evropské komise. A směrnice už byla schválena, takže my jsme věděli, jaké to konečné změní bude. A samozřejmě jsme také zapracovali do tohoto zákona zkušenosti z praxe. Takže kde tento zákon překračuje minimální požadavky směrnice? Asi nejdůležitější rozdíl je oblast působnosti. Směrnice odkazuje na přeshraniční spory, kdežto náš zákon odkazuje na přeshraniční spory, ale také interní mediační procesy. Zákon se také vztahuje na občanské a obchodní spory. Ovšem, eh, pravidla v něm obsažená se mohou vztahovat i na další eh, oblasti, pokud je to vhodné z povahy věci. A pokud neexistuje nějaký jiný konkrétní zákon, který by upravoval tu danou věc jinak. Dalším rozdílem mezi směrnicí a naším zákonem je eh, pravidlo o důvěrnosti informací. Já si myslím, že my požadujeme větší důvěrnost. Eh, směrnice eh, zmiňuje pouze přípustnost důkazů v jiných řízeních, kdežto náš zákon se zabývá také důvěrností v rámci eh, samotného mediačního řízení i mimo něj. Takže v podstatě tam jsou tři články, které se k této oblasti vztahují. To znamená k oblasti důvěrnosti. Když hovoříme o přípustnosti důkazů v jiných řízeních, tak směrnice hovoří o mediátorech a osobách, které jsou nějakým způsobem zainteresované v mediačním řízení, to náš zákon odkazuje také na strany, ne pouze mediátory. Odkazuje také na třetí osoby, třetí strany, to znamená kdokoliv, kdo do toho mediačního procesu nějak vstupuje. Mohou to být i svědci, odborníci a další. Další významný rozdíl je pravidlo o ehm, tom, jaký dopad bude mít mediace na dobu promlčení a rekluze. E, toto pravidlo samozřejmě nemůžeme vyloučit. U nás se říká, že strany mohou vyloučit většinu pravidel na základě nějaké oddělené dohody, ale tahle, ta, tohle konkrétní pravidlo je výjimkou. Už jsem říkala, že jsme tedy použili ten eh, modelový zákon ancitral, ale samozřejmě v zákoně vidíme i vliv směrnice. Například je to definice mediace a mediátora. V podstatě ta, ta naše definice je téměř totožná s definicí v eh, směrnici. Další věc ještě, kterou bych ráda zmínila, je, kdy se mediace používá. My tam nemáme žádné konkrétní pravidlo, ale v listopadu roku 2009 byl schválen jiný zákon, který se věnuje pouze alternativnímu řešení sporů během soudního řízení. To znamená, je to alternativní řešení, které nabízí soud eh, stranám soudního sporu. A tam, tam je součástí i jedno pravidlo týkající se mediace a to je určitě také pod vlivem směrnice. Takže na závěr, kam se vydat nyní, jakým směrem? Máme mediační pro- programy ve všech e, soudech první instance, těch je 59. Potom máme eh, mediační e, řízení i v jednom odvolacím smlouvu a od června příštího roku předložíme tuto možnost i v jiných soudech. A také bychom chtěli eh, rozvíjet mimosoudní mediaci a já tedy doufám, že po nějaké době budu moci říct něco o tom, jak se vyvíjí to mimosoudní, eh, vyjednávání mimosoudní mediace. To je zatím ode mě vše. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji vám a nyní bych chtěl dát slovo paní Augustě Janiny, která je vedoucí odboru na Ministerstvu spravedlnosti v Itálii. Per avermi consentito di illustrare la... Děkuji vám za to, že nyní má možnost zmínit se o italském zákonu o transpozici této směrnice. Vidíte, že směrnice byla sice transponována, ale máme také určité novinky v našem zákoně. Tato směrnice ne, se neomezuje pouze na přeshraniční případy, ale na všechny civilní a obchodní případy, které jsou projednávány v Itálii. V italské zákonodárství obsahuje také procesní doložku, která zní, že je třeba se nejdříve ucházet o mediaci, než se obrátíte na soud. Takže cíle zákonodárce jsou tři. Především jde o šíření kultury mediace tím, že se využívá mediace ve všech obchodních a civilních věcech. Dále existuje povinnost pro právního zástupce, který musí klienty o mediaci informovat a pak také se zde konání takovéhoto řízení předpokládá. Za druhé jde o to, že prostřednictvím tohoto řízení, tedy mediací, můžeme snížit velký nápad procesních případů a pří u soudu a také dochází ke snižování nákladů. A za třetí, tady máme, nabízíme možnost pro určité branže a také pro advokáty, kde se plánuje, že také advokáti mohou být uváděni mezi mediátory a mohou také zbýt zde činí dále. Nyní se dostávám dál. Italské zákonodárství má dobrovolnou mediaci. To je situace, která je jednoduchá. Toto může vést také k soudní mediaci, kdy se žadatelé mohou obrátit na soudce se žádostí o soudní mediaci. A potom je navrhnut mediátor. A pokud není mediace využita, pak to má své dopady také na soudní při. Potom existuje povinná mediace a sice musí k mediaci docházet do, v určitých případech, například u, náje, u řešení nájemních smluv nebo u dědictví, dále pokud se týče také ručení ze strany eh, farmaceutických firm v případě pomluv a tak dále. Další vše také jsou takto řešeny. Jestliže nejsou tyto případy vyřešeny mediací, potom je odloženo soudní řízení o jeden rok. Povinná mediace není nadále akceptována italskou veřejností. Dále máme další možnosti mediace Například soudce může vyzvat strany, aby se obrátili na mediátora samozřejmě se na tom to musí shodnout. Dále existuje také mediační smluvní doložka, která může být také zapracována do smlouvy nebo do stanov s tou podmínkou, že nejdříve je třeba řešit otázky, sporné otázky mediací, než se strany obrátí na soud. Mediace jako řízení však také má určité lhuty, protože zde nemá být zahájeno mnoho řízení, které by bylo možno vyřešit rychle před soudem. To jsou naléhavé případy, kdy soudce hned rozhodne v prvním řízení a potom, když se spor prověřuje, pak je možné sporný rozsudek řešit také prostřednictvím mediace. Promlčecí lhuty jsou upraveny tak, že je to v souladu s evropským právem a to znamená, že dochází k odkladu pouze jednou a také promlčecí lhuty nejsou dotčeny. E, mediace má lhůtu čtyř měsíců a tato lhůta není započítávána do doby trvání procesu. To znamená, že je to mimo rámec trvání občanskoprávního řízení z této obrázku vidíte, že tady jsou červeně škrtnutá dlouhá soudní řízení, to znamená, že zákonodárce předepisuje několik málo standardních úprav a potom řízení odpovídá také e, předpisům o mediaci. Z této folie vidíte, jak to s mediačním řízením vypadá, jak se to projednává. Nejdřív se podá žádost ze strany strany, potom je jmenován mediátor, to se musí udát velice rychle během 15 dnů, tedy dvou týdnů, když je to možné, pak mohou si své strany vybrat svého mediátora a mediace může začít za předpokladu, že soudní pře je komplexní a mediátory zapotřebí. Náklady jsou stejné, ať její strany jedného mediátora či více do mediátoru. Pokud se týče důvěrného charakteru, tak ten je upraven evropskou legislativou tak, že prohlášení informace při mediaci se nesmí využít v případě soudního řízení. Také nelze vyzvat mediátora, aby se vyjadřoval o informacích u soudu, o informacích, které nazbíral v průběhu mediačního řízení. A tady existuje jak ochrana pro strany, tak i pro mediátora. Co se stane po mediaci. Jestliže dojde k pozitivnímu výsledku, pak se vypracuje zápis, který je potom orazítkován a tak dále. Mohou být také zde zahrnuty, dejme tomu, dolažky o očkodnění, pokud by se po výsledku strana tohoto výsledku nedržela. A pokud dojde k negativnímu výsledky pouku, pak také mediátor toto zapíše a pokud jedna strana sporu se nechce mediace účastnit, tak to má také dopady na soudní řízení jako takové a není daňové dopady. Mediace může mít také určité daňové pobídky. To se týká například kolků a dalších poplatků. A také se to může týkat různých věcných přemen. To se musí zaplatit například až 50 tisíc euro. a poplatek se vypočítává pouze z částky nad 50 tisíc euro. Existují další poplatky, například kolkovné, potom podle sporu existuje také palmáre a podobně. To, co dostává mediátor, tady dochází také k Eh, k osvobození či k pobíce ve výši 500 euro, jestliže je mediace úspěšná, jestliže je neúspěšná, tak je to 250 euro. A med- jaci provádějí soukromé i veřejné agentury, společnosti, které jsou jmenovány ministerstvem spravedlnosti, jsou také na seznamu ministerstva spravedlnosti po té, co se prověří veškeré jejich fakta. Také podmínky jsou takové, že je třeba absolvovat také školení v délce minimálně 50 hodin. Na každém školení je asi 30 osob, také se v průběhu školení a vzdělávání provádí skutečná cvičení z praxe. Dále existuje takové, existují takové kurzy každé dva roky aktualizace informací tak, aby mediátoři mohli zůstat být uvedeni v rejstříku, který vede ministerstvo. Já mohu říci, že teprve nyní došlo k transpozici směrnice v Itálii, takže nemám žádná data, ale bohužel mediace na soudech zatím nepokročila, ale mnohé kruhy ukazují, že mají velký zájem o mediaci a čekají na ní také další orgány. My máme celkově 300 mediačních orgánů, které jsou buď to na seznamu, anebo nebo zažádali o zapsání do seznamu. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji a teď se dostáváme ke třetí části našeho workshopu eh, kdy se jedná o formy mediace, které jdou nad rámec toho, co je upraveno ve směrnici, ale dovolte, abych tady přivítal 30 bulharských soudců. Je mi velikou ctí, že mohu přivítat na našem výboru. Doufám, že zažijete zajímavou poradu našeho výboru a že si vezmete třeba inspiraci. Děkuji srdečně za to, že jste přijeli. A dostáváme se tedy k další řečnici, to je paní Margareta Garcia Tomé, která hovoří o mediaci v rodinných záležitostech, je ředitelkou na univerzitě v Salamance ve Španělsku a specializuje se právě na oblast mediace. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali. Eh, Stručně se zmíním o dopadech, které měla směrnice na španělská práva. V současné době máme návrh zákona, eh, který se nachází v poslední fázi schvalování a máme také zákony o mediaci v rodinném právu v jednotlivých autonomních oblastech. Můžeme říci, že zákony v jednotlivých autonomních oblastech se řídí podle toho, co je zapsáno ve směrnici. Jedná se o vlastně základní rámec mediace o charakteristice mediátora a o ustanovení registru pro mediátory. Jako požadavek pro vykonávání mediace se vyžaduje univerzitní vzdělání a kromě toho specifické vzdělávání v oblasti mediace. Některé z těchto práv také vyžadují absolvování určité praxe. Ne všechna tato, eh, všechny tyto zákony mají jednotný charakter týkající se vzdělávání, trvání vzdělávání a jeho obsahu, ani co se týče hodnocení kvality výuky. A domnívám se, že toto je nesmírně důležitá otázka, protože unifikovaná norma by byla skutečně nezbytná pro to, abychom mohli mít jednotný profil mediátora. Ale jinak všechny zákony u nás no, zaobírající se mediací splňují předpisy stanovené ve směrnici proto, aby mediace mohla být prováděna v každé oblasti ve Španělsku. Ne všechna všechny autonomní oblasti mají specifické předpisy v oblasti mediace. Neexistuje tedy žádná kontrola vyžadované kvality pro účinnou mediaci. Na druhé straně zápis v registru není povinný pro všechny mediátory a dává povinnost pouze těm mediátorům, eh, kteří eh, jsou eh, z titulu mediátora podle toho, jak je definuje směrnice. A domnívám se, že to poškozuje institut mediátora a instituci mediátorství, jako tak mediaci jako takovou. V souladu s se směrnicím a návrh zákona, který se teď projednává, Eh, umožnit alternativní metodu řešení sporů, aby tím odlehčil zátěž práce soudu. Zákon bude určitý rámec, který potom bude transponován do jednotlivých autonomních oblastí. Mediace je formulována pro vnitrostátní i nadnárodní prvky v oblasti rodinného, v oblasti občanského a obchodního práva. E, proto, aby směrnice mohla mít dobré efekty, e, návrh zákona převzal do svého článku aby v oblast, jakmile dojde k mediaci, došlo k pozastavení eh, prekluzivní či eh, promlčecí lhuty a než bude završen tento proces, mají tyto strany, jak si volno jsou osvobozené od toho, že by, běželo, že by běžela promlčecí lhuta. Nesmírně důležité jsou prvky dobrovolnosti a důvěrnosti. Jsou nesmírně relevantní. Naše legislativa o mediaci zachovává v plné míře tento prvek důvěrnosti a dobrovolnosti. E, některé strany se snažily bez úspěchu mediace o soudní proces. E, když k tomu dojde, je třeba zabránit tomu, aby údaje, které byly nazbírány v období mediace, mohly být použity jako důkazní zátěž či jako důkaz jednoho proti druhému v soudním řízení. Proto právní systém údaje, které se zhromažďují během mediace, nemohou porušovat tento princip důvěrnosti a nelze ho použít během soudního řízení. I když Eh, regionální zákony, zákony v jednotlivých autonomních oblastech nemají přímo ve svém právu zapsán zákaz používání těchto nazbíraných údajů v oblasti mediace v soudním řízení. Eh, zatím mediace probíhala v relativně malé oblasti, eh, ale Eh, někde se používá jako předvstupní fáze, než se strany dostanou k soumu a poskytuje se jim zdarma. Eh, tento princip dobrovolnosti by měl být základní ve všech způsobech mediace, domníváme se, protože mediace je, aby mohla být prováděna mediace, je třeba mít dostatečné informace. To by znamenalo veliký impuls pro šíření mediace. E, máme také řadu požadavků pro možnost vykonávání mediátora. To znamená, e, nesmí mít nic ve výpisu trestního rejstříku, musí mít uzavřené univerzitní vzdělání, E, musí, e, být zapsá, musí mít uzavřeno pojištění e, občanské odpovědnosti, ale mediátor nemá adekvátní titul, který by mu také umožňoval specifické oblasti vzdělávání, aby měl dostatečné znalosti v oblasti práva, v oblasti sociologie a v oblasti etiky a deontologie. Samozřejmě, eh, to jde na škodu šíření a dobré kvality mediace a je v souladu s článkem 33 našeho návrhu zákona, kde je napsáno, že není možné vykonávat mediaci v rozporu s právem. Pakliže, kdyby měl mediátor dostatečné vzdělávání, mohl by velice často přimět strany k tomu, či pomoci jim v tom, aby nemuseli jít před soud. Další věc, která je nesmírně důležitá v oblasti, je e, konstatovat, že to vše je v kompetenci regionálních oblastí, kam také spadá oblast vzdělávání. E, evropská direktiva také tvrdí, že norma nebo předepisuje, aby státy měly odpovídající vzdělávání a aby podporovali zvyšování kvality mediace. Ale je těžké nabízet mediátorům dostatečně kvalitní vzdělávání, pakliže se nedává dostatečný akcent na již samý základ jejich vzdělávání. Španělský systém mediace bude znamenat veliké novinky ve španělském právním řádu, protože v řadě oblastí, byť máme tedy kompetence v jednotlivých autonomních oblastech, přece jenom ten základní rámec stanovuje státní úroveň. Bude to také znamenat změny jednotlivých regionálních zákonů, protože kompetence státního eh, zákona a kompetence regionálních zákonů jsou různé. Regionální zákony musí uspůsobit své zákony v souladu se státním mediačním zákonem například v oblasti re- registru re- mediátorů, vzdělávání a tak dále, proto aby mediátoři mohli vykonávat eh, svou činnost na celém území Španělska a aby se zamezilo nedostatkům při plnění komunitární normy. Transpozice eh, akceptuje, eh, bude akceptovat vlastně již platné předpisy ve Španělsku, eh, které jsme eh, schválili. Eh, všechny záležitosti, které mají přeshraniční charakter, jsou navrženy také k mediaci a tady je plný soulad s komunitární normou. Dále se zde předepisuje, aby dohody mediační měly závazný charakter a proto mohly být vykonatelné. Ve článku 38 se praví, že je možné vykonávat dohody z mediace s přeshraničním prvkem a mohou být uveřejně, veřejně publikovány. V souladu se směrnicí mezi zákony, které předepisují, předepisujeme ve Španělsku, jsou také náklady Neznamená to, že mediace by měla být zdarma, ale náklady musí být levnější než soudní proces. A třeba, že směrnice neříká něco odměňování, které by měl dostat mediátor, eh, počítají s tím španělské zákony, i když se v nich nekonkretizují výdaje a náklady. Ve článku se hovoří o tom, že náklady na mediaci by měly být proporčně rozděleny mezi obě strany sporu. Kromě toho ve článku 17 bod 3 se praví, že pakliže se nezabrání v mediaci dalšímu soudnímu řízení v případu odsouzení jedné ze stran, je třeba, aby tato strana zaplatila i náklady za mediaci. A to může znamenat, že osoby si ne, že strany si nebudou přát mediaci, protože budou myslet na, budou uvažovat o tom, že pakliže ta mediace nepřinese dobrý výsledek, budou jim to k tíži a budou to muset uhradit když mediace eh, je eh, povinná, pak to s náklady vypadá jinak. Samozřejmě tato, při této službě, ale to jsou zase vysoké náklady pro stát. A dovolte, abych ukončila tím, že budu konstatovat, že současný systém španělské mediace má své silné i slabé stránky ale e, není to proto, že bychom měli nedostatek času. Všechny vysvětlivky máte v podkladech, které jste dostali. Požadavky na kvalitu a proto, aby mediace mohla být stabilně, zakotvena, je zapotřebí skutečně jednotného rámce v Evropské unie, co se týče vzdělávání mediátorů, hodnocení kvality mediaci, etického kodexu mediátorů a tak dále, aby mediátoři mohli vykonávat svou činnost v jakémkoliv členském státě, zejména eh, v přeshraničních sporech. Děkuji mnohokrát. Herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Teď tady dalšího máme um, pana Bogdana Matě, právníka a mediátora z Rumunska. Prosím. Am fost încântat de tonul eh, optimist cu care a început acest workshop vorbindu-se inițial despre... Myslím si, že se musíme dívat optimisticky, i když co se týče aplikace směrnice a transpozice této směrnice ve členských státech, měli jsme to silné i slabé stránky. Já se pokusím nebýt pesimistou, já se pokusím nehovořit o problémech, aplikace související s transpozicí této směrnice v Rumunsku. Myslím si, že transpozice této směrnice je úspěch. Vysvětlím vám konkrétní změny. Pakliže se nechápe zásadní cíl této směrnice, pakliže se nechápe koncepce transpozice, pakliže se nechápe eh, smysl transponování této směrnice a konkrétní přínos této směrnice můžeme říci, že směrnice pomohla v Rumunsku k úspěchu. Skutečně veškeré články směrnice byly přijaty do rodinného práva, do občanského práva, do procesního práva, ale čelíme přeci jenom určitým problémům, co se týče transpozice promlčecí a prekluzivní lhuty v praxi. Ne to, co je předepsáno teoreticky, ale v praxi. Konkrétně máme potíže s tím, abychom dosáhli reálného cíle mediace v praxi. Čili transponování bylo úspěchem, ale praxe je obtížné. Když se vezmeme tady eh, ten příklad toho koně, který je povinován sledovat tu radost, zda se má napít vody či ne, možná, že je to vtip, ale bohužel tento příklad byl naprosto reálným konkrétním příkladem. V Rumunsku Máme legální prekluze, které definují vodu, které definují koně, které definují eh, cestu, kterou se musí ubírat kuň pro to, aby se k vodě dostal. A, a má v těchto posledních letech na co jsme zapomněli? Zapomněli jsme na to, že tento kuň by měl skutečně se napít vody, aby mohl přežít. To znamená, jinými slovy, nestačí vidět legální předpisy týkající se mediace, nejsme-li schopni je konkrétně aplikovat. Největší předpis směrnice existoval již ve vnitrostátním právu v Rumunsku v roce 2006. To je důvěrnost mediace, eh, eh, promlčecí lhůta, Eh, informovanost veřejnosti v souvislosti s mediací, eh, kvalita mediace, možnost eh, vykonatelnosti rozhodnutí, ke kterému se dospělo prostřednictvím mediace. To všechno již bylo obsahem rumunské legislativy v roce 2006. Avšak v praxi od roku 2006 jsme potřebovali dva roky, aby vůbec první mediátoři mohli konkrétně pracovat, aby vůbec mohli aktivně se účastnit procesu mediace. Čili eh, koncem roku 2010 jsme měli určité modifikace, právní rámec byl jaksi do, vylepšen, aby mohl být lépe v souladu s evropskou směrnicí. Konkrétně soudci obdrželi nové kompetence. Soudci mohou nyní vyzvat strany proto k tomu, aby využili možnost mediace tomu může dojít i před soudem, aniž by to stálo dodatečné náklady, protože ve které, veškeré aktivity eh, informační jsou zdarma. Nicméně Podíváme-li se na oficiální statistiky pro rok 2010, v souvislu, co se týče tedy justice v Rumunsku, vezmeme-li kompletní počet zhruba 3 milionů aktů a spisů na národní úrovni, to, to bylo tady eh, celá část, celý, veškerý počet, pouze 258 našli dobrý výsledek v oblasti mediace. Čili když se porovnáte ta čísla spisu, které leží, na, eh, které leží prostě na sousedek a podíváte se na efektivní výsledek mediace, je to tedy přece jenom malé číslo. Očekávám eh, že tato, protože všichni vědí, že tento, tato procedura má své výhody, nejenom znamená úsporu peněz a času. Je to pravda, že to jsou nejlepší vlastně výhody, ale ku příkladu podíváme-li se na trestní, na rodinné právo, eh, Tady, nem, tady nemáme příliš mnoho specifických upřesnění týkajících se mediace ale lze konstatovat na praktické úrovni, že tady existují potíže pro skutečnou realizaci této směrnice, protože většina případů, které se týkají rodinného práva, jsou buď rozvod, nebo péče o děti, nebo alimenty výživné, tedy pardon, a nebo sdílení společných, eh, majet, společného majetku eh, při společném soužití. Co se týče eh, společného sdílení majetku, mediace má výhodu. Získá se čas, získá, uspoří se peníze ve srovnání s tím, kdyby se to mělo řešit před soudem. Ale pro další specifické případy, tam, kde se to týká dětí a zejména nezletilých, tam tomu tak není. Tam mediace se nepoužívá a používali se velice málo. A hlavním důvodem je skutečnost, že tady je velice důležitý rozdíl mezi náklady sníženými proto, aby se případ řešil u sodu ve srovnání s obrovskými náklady mediace proto, aby se mohly vyřešit takové problémy, jako je rozvod. Například eh, soud může vést řízení kvůli řízení, kvůli mm, rozvodu nebo kvůli výživnému, ale tady to může stát eh, zhruba za hodinu 10 euro, ale proto, aby se, dělo, aby se stala stejná věc, aby se řešila stejná věc mediací, tak to bude stát dvakrát tolik. Co se týče mediace, eh, v rodinném právu můžeme říci, že velká část eh, skutečně není využívána, ale důležité je získat čas. To by mohl mít argument, ale protože tady ještě nemáme harmonizační postup u všech soudů, nemáme tady účinnou souhru všech soudů, máme tady pouze teoretické předpisy v této záležitosti a myslím si, že je možné konstatovat, že dokonce je iluzorní domnívat se, že mediací se získá čas. Je třeba minimálně dosáhnout dohody mediací, ale je třeba ještě více času pro to, aby soud akceptoval tuto dohodu. Dám vám příklad z rodinného práva. Pokoušel jsem se eh, soustředit se na tuto specifickou oblast, která je nesmírně důležitá. Eh, když se podíváme na mediaci, řekl jsem vám, že jsme tady měli velké potíže, jsme potřebovali dva roky od doby, kdy eh, zákon spatřil světo světa, aby mohl skutečně začít pracovat první mediátor. Nyní po mm, směrnici, eh, po vynesení směrnice jsme potřebovali tři roky a není to dostatečně dlouhá doba ani v Rumunsku, abychom mohli mít eh, konkrétní výsledky, což tedy neznamená, že by směrnice nebyla transponována. To neznamená, že bychom tady ignorovali možnost dospět ke věrohodným výsledkům. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji vám srdečně a nyní se podíváme mimo rámec EU. Vítám mezi námi paní Cicana Šamliškašvili. Ona je také advokátkou a mediátorkou a je předsedkyní společnosti pro mediaci v Rusku a současně předsedkyní pod výboru pro mediaci v Ruském svazu právníků. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Je pro mě veliké privilegium a veliká čest eh, moci zde dnes odpoledne před takovýmto publikem promluvit o vývoji mediace v Rusku. Já jsem posledních sedm let svého života zasvětila propagaci a provádění mediace v Rusku. Při práci na tomto úkolu jsme se mnoho naučili a mnoho jsme pozvali, poznali o mediaci po celém světě. Hlavním bodem naší pozornosti bylo zavádění mediace v evropských zemích. Například e, Evropská směrnice nám poskytla určitá vodítka, jak mediaci zavádět, ale ukázala nám zároveň, že je to proces velice zdlouhavý a složitý. Dnes již snad můžeme mluvit o určitých výsledcích eh, tohoto procesu v rámci Ruské federace. Záměrem našich snah bylo vytvořit eh, novou instituci, která na začátku byla opravdu neznámá ruským občanům a dokázat, že tato instituce je náležitým členem eh, ruského systému soudnictví a dokázat, integrovat mediaci do právního i kulturního života v Rusku. Rusko konec konců je největším sousedem Evropské unie, je takovým pojícím prvkem mezi Evropou a Ázií a je zemí, která má zájem na rozvoji silných sousedských vztahů a zároveň je velice úzce navázána na evropskou kulturu. V Rusku je mediace poměrně novou věcí. Důvodem pro toto spoždění oproti zbytku západního světa je to, co popisujeme v zprávě, kterou máte k dispozici. Integrace mediace do ruského systému soudnictví byla zahájena do značné míry prací na evropské směrnici. Pokud mluvíme o institucionalizaci medializace, mluvíme zároveň o vytváření právního základu pro e, mediaci. A bylo velice přínosné, že tato směrnice vstoupila v platnost v Evropě v roce 2008, protože sloužila jako referenční bod při vytváření návrhu ruské směrnice o mediaci, ruského zákona o mediaci. Tento byl předložen ruskému parlamentu prezidentem Medvedevem a vstoupil v platnost eh, v únoru 2011 a zcela splňuje požadavky stanovené ve směrnici. Je to zákon, který podporuje použití mediace v širokém spektru různých druhů sporů, rodinných sporech, eh, obchodních sporech a dalších, kde se spory eh, pokouší urovnat aktivitou nezávislého mediátora tím se všem stranám sporu dostává maximální úrovně volnosti, nejsou vázány formálními procedurami, mohou si vybrat mediátora, kterému důvěřují, celý proces je samozřejmě důvěrný a tak dále. Během procesu přípravy tohoto zákona existovaly určité snahy přílišně regulovat tuto oblast a zavést povinnou soudní mediaci, eh, které by, kterou by prováděli eh, oficiální obchodní soudci nebo eh, inspicienti u soudů. Což by ovšem podle našeho hlediska byl další důvod, proč by mediace nebyla vyhledávána a lidé by se jí spíše vyhýbali. V současnosti je to tak, že k mediaci mohou e, strany sáhnout dobrovolně a v kterémkoliv bodě soudního řízení. Obecně lze říci, že dohoda mediace je pro strany závazná na základě předpokladu, že výsledek procesu mediace odráží jejich zájmy a potřeby. Dohoda mediace, které se dosáhne během soudního řízení, může být soudem schválena jako e, smírčí ujednání, což znamená, že je více uplatnitelné. Strany jsou e, vázány touto dohodou. Zároveň e, musím ještě dodat, že e, mediace se ne, nepoužívá ve veřejných sporech, případně v případech, kdy jedna ze stran nemá možnost prezentovat svoji stránku věci nebo se obhajovat. Proces mediace je zcela důvěrný, je chráněn zákonem, eh, konkrétně ruským zákonem o, eh, o eh, veřejných řízeních. Pokud jde o mediátory, nevyžaduje se žádné, žádné, nevyžadují se žádné profesní zkušenosti, to znamená, mediátoři mohou být všechny osoby, které mají univerzitní diplom. Zároveň se však dělí mediátoři na neprofesionály a profesionály. Pokud jde o profesionály, e, ti mohou asistovat u případů, které jsou postoupeny soudu. Rusko patří mezi několik e, málo zemí, kde se mediátoři akreditují na státní úrovni. Záměrem je, aby e, se vytvářelo jakési celistvé porozumění o podstatě mediace a aby se zachovala vysoká úroveň školení mediátorů. Integrace mediátorů je velkým milníkem na cestě za reformou e, ruského soudnictví. Je to krok k liberalizaci justičního systému. E, jeden z prvků ruské kultury a ruské mentality je, že v podstatě žádná instituce nemůže vzniknout, pokud nemá požehnání od státu. Nicméně s, medializací, s, s mediací jsme dosáhli toho, že jsme nalezli potřebnou rovnováhu mezi e, touto novou aktivitou i v oblasti, kde existovaly pouze velice omezené zkušenosti. A tuto novou instituci se nám daří poměrně velice dobře rozvíjet. Mediace samozřejmě znamená i seberegulaci. A to prostřednictvím profesních organizací, které zcela odpovídají podstatě a duchu mediace jako takové. V Dubnu bylo provedeno rozhodnutí zavést Národní institut pro mediaci, což je organizace, která bude základním kamenem pro seberegulaci mediace v rámci Ruské federace. Eh, v Rus- Rusko je do značné míry nadnárodní zemí. To znamená, že proces, zejména proces eh, školení mediátorů, školení klíčových rozhodovacích pracovníků a zavádění mediace jako takové bude velice zdlouhavý a složitý. Na závěr, dámy a pánové, několik slov o možnostech spolupráce s Evropského společenství a Ruské federace, pokud jde o další zavádění mediace. Jednak Rusko může jednoznačně být partnerem Evropské unie, pokud jde o propagaci mediace ve státech bývalého sovětského bloku. E, mezi těmito zeměmi najdeme mnoho společného, pokud jde o mentalitu a kulturu. Za druhé, je velice důležité vytvořit efektivní systém řešení sporů, zejména sporů přeshraničních, ne pouze sporů obchodních, ale i komunitárních a sporů rodinného práva tyto, tento druh sporů je často naprosto nejsložitější a e, zároveň je to druh sporů, který má největší vliv na moderní svět. E, každý den se objevují nové multikulturní rodiny, které potřebují více možností, více času na diskuse. Dámy a pánové, na závěr, e, mediace je dobrý způsob řešení konfliktů. Je to způsob řešení, který dnešní svět vyžaduje kdy se snaží najít rovnováhu mezi procesy globalizace a potřebou zachování vlastní identity. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám srdečně. Nyní máme možnost položit otázky. Má někdo přání položit otázky? Já se domnívám, že jsme dostali vyčerpávající informace a proto žádné otázky položeny nebudou. Eh, děkuji vám a my také veškeré vaše výpovědi při zpracovávání zprávy paní McCartney zohledníme. A nyní pan Berlinger na závěr na místě paní McCarthy. já vlastně k tomu dále nechci nic dodávat. Já chci pouze potvrdit, že se jednalo o vysoce zajímavou diskusi. Byly prezentovány nejrůznější názory a také byla prezentována situace v jednotlivých zemích a zde jsme viděli, že situace v jednotlivých zemích se liší, ale se liší a je také důležité, abychom vyvodili příslušné závěry z přednesených projevů a tak také formulovali v tomto duchu naše pozměňovací návrhy a paní McCarthy jako zpravodajka tyto pozměňovací návrhy také zapracuje. Děkuji. Děkuji vám také jako předseda za vaši účast na tomto semináři. Dostali jsme velmi mnoho informací, které můžeme velice dobře využít pro naši práci. Nyní se dostávám k dalšímu bodu a to je výměna zkušeností s panem Barnierem, tedy Evropským komisařem pro vnitřní trh a služby. Jeho, vítám ho srdečně mezi námi a žádám ho, aby přišel sem na pódium mezi nás. noch einmal herzlich willkommen. Srdečně vás ještě jednou vítám, pane komisaři. My po dohodě s Evropskou komisí máme takovou úpravu, že v určitých eh, eh, časech se vždy bavíme v rámci strukturovém dialogu o legislativním programu komise a tento dialog máme nyní před sebou, proto mezi námi vítám pana komisaře. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám, pane předsedo. Krásný dobrý večer všem dámám poslankyním i pánům poslancům. Jsem velice šťastný, že se s vámi mohu pravidelně setkávat, tak jak je to běžné. Taky jsem velice rád, že mohu poděkovat vám osobně, pane předsedo, a mnohým z vás za aktivní účast, kterou projevujete při slyšeních, konferencích, v jakémkoliv druhu dialogu organizovaném komisí. Viděl jsem vás přes několika měsíci a řekl jsem vám, jaké máme záměry. Eh, měli jsme čas na zvažování a také na konzultace, proto abychom mohli předložit dobré návrhy. A nyní jsme hotovi eh, od dneška, od teď, od zítřka eh, zahájit důležitou legislativní práci. Takže moje první slova, pane předsedo, já jsem velice dobře pochopil z titulu toho, že jsem komisář, velkou pozornost, kterou věnuje váš výbor eh, mé oblasti práce a společně budeme mít hodně práce v následujících měsících. A pochopitelně první etapa bude v rámci Single Market Actu, eh, aktu pro jednotný trh což je vlastně jedním z, nejdůležitě, a jedním z nejdůležitějších vlakových lodí jsou tady vlastnická jsou tady práva duševního vlastnictví a to bude schváleno vlastně zítra eh, sborem komisařů na komisi. Eh, v tomto legislativním záměru sledujeme dva cíle, nad kterými budeme společně pracovat co se týče duševního vlastnictví, podnítit inovace a chránit kreativitu a poté také samozřejmě, a to je také zaměr vaší komise, podpořit malé a střední velké podniky, podporovat je během celé doby jejich existence od založení i po dobu jejich zrání. Víme, že malé a středně velké podniky eh, jsou velice často ty nejinovanotovanější. Milion čtyřista tisíc eh, malých a středně velkých podniků se nacházejí v oblasti eh, vědy a ty od roku 2000 eh, zaznamenaly 24% nárůst, eh, zejména právě, a ta oblast vědy zaznamenala tako, tento veliký pokrok, zejména díky malým a středně velkým podnikům. A proto chceme také rychle pracovat, aby oni mohli pracovat rychle. Čili první záměr podpořit kreativitu a podpořit také nový růst. Hovořím o duševním vlastnictví, které je vlastně srdcem našeho každodenního života. Patří sem patenty, eh, patří sem telefony, eh, elektropřístroje v domácnosti, značky, známky, všechno to, co spotřebováváme, to, co konzumujeme, veškeré kulturní výdobytky, hudba, filmy, knihy, čili klíčem k inovaci je právě duševní vlastnictví a díky tomuto vlastnictví mohou nalézt eh, inovátoři nezbytné prostředky pro to, aby mohli tyto své nápady uskutečnit. A domnívám se, že jednotný trh by měl poskytnout eh, dobrý základ pro tyto inovace. Musíme chránit naše tvůrce celosvětové soutěži ve srovnání s našimi partnery ve světě. Domnívám se, že bude-li inovace skutečně eh, živena eh, vědeckým pokrokem a výzkumem, eh, získáme vedoucí pozici. Budeme mít tedy a máme tady důležitou oblast v oblasti internetu. Když se podíváme na nové technologie, na hudbu online, eh, filmy online, elektronické knihy. Hmm, tady eh, vynálezy pomohly ke kulturální eh, mnohosti a když se pomyslíme pouze například na knihovny elektronické, Konkrétně vám ještě předložím návrh, ale v prvním bodě jsou to, jsou, jsou to soukromí aktéři, kteří by měli být tady obslouženi, ale měla by být usnadněna právě jim činnost, ale a nejenom podpořit velké globální aktéry trhu. Zítra bude tedy předložena tato evropská strategie týkající se ochrany duševního vlastnictví, eh, které by mělo přivést usnadnění usnadnění činnosti v systému inovací eh, Pane předsedo, a vlastně tato zpráva se opírala i o vaši práci, i zprávu paní Galo, protože paní Galo se podařilo e, skutečně e, skloubit velikou různost názorů. Já jsem skutečně naslouchal celému světu a snažil jsem se vyslechnout názory všech skupin. V současné době ministři G8 diskutují o stejných záležitostech, protože toto není pouze evropská strategie, v rámci této strategie máme více konkrétních bodů, eh, nad kterými již vy jste mnoho pracovali, dokonce i dnes ráno, a to jsou patenty. Jednotný patent eh, ve větší přístup k zápisu patentů. Dámy a pánové, máme jeden milion popisů patentů v Mnichově které jsou důležité pro výzkumníky a je třeba, abychom pro ně měli jednotnou judikaturu, jurisdikci. První jednotné patenty by měly, já bych chtěla, aby vznikly první jednotné patenty během mé existence jako komisaři a tudíž během vaší existence vašeho výboru. Očekávám vaši podporu, tak jak jsem měl doposud, i také podporu pana Rabkaje a dalších poslanců a poslankyň, které pracovaly na tomto tématu. To je taková ta, to je první krok této strategie autorská práva, spisovatelé, umělci, novináři, ti, kteří podporují kulturní mnohost a kulturní různorodost. Když se podíváme na digitální oblast, je to velká výzva a v rámci stávajícího, v rámci, ve stávajícím právním rámci tady máme různorodost růz, podpory eh, různého charakteru a spontánního i globálního šíření a publikací. Eh, já bych tady to rozdělil do pěti oblastí. Eh, První reakce, první oblast týkající se kolektivních práv, což je velice důležité pro digitální šíření v souladu s právem. Ještě před koncem léta se představíme skutečně práva, eh, jak by, měla vypadat, jak by mělo vypadat kolektivní řízení na internetu tak, aby i internet měl možnost šířit kulturní dědictví, protože to, co zatím vystavujeme v našich knihovnách a muzeích zítra, navrhnu, abychom usnadnili eh, toto šíření za pravidel, eh, zejména co se týče sirotčích děl bude, předložíme to zítra na kolegiu, na sboru komisařů. Stejně tak jako um, ostatní věci související s právem duševního vlastnictví. Potom také technologie širokopásmového internetu. Tohle, to bude velice důležité pro financování filmů. Už jsme zveřejnili zelenou knihu k audiovizuální problematice a k audiovizuální knihovně. Za čtvrté, otázka soukromého kopírování. Máme tady 27 různých legislativ, eh, které mají skutečně veliké rozdíly. Já jsem zahájil práci se všemi aktéry, zatím to bylo zablokováno mezi tedy průmyslem a dalšími aktéry, proto abychom eh, měli eh, účinnější evropský právní rámec. A za další, před koncem roku 2012 chceme předložit zprávu o aplikaci směrnice z roku 2001, eh, která se zaobírá obsahem práva duševního vlastnictví. Toto tedy k autorským právům. Třetí oblast značky eh, obchodní tajemství a označení původu. Evropská značka byla velkým úspěvem eh, a vyvolala také zájem v jiných oblastech světa. A my máme zhruba milion eh, takových zaregistrovaných značek. V roce 2010 jsme měli 84 tisíc nových žádostí o registraci. Eh, a my jsme vyvinuli velké úsilí v účinnosti a chci, abychom šli nad rámec toho, aby se skutečně usnadnila obrana známek a investic, které s ní souvisejí. E, mimochodem, e, dnes jsme hovořili tak, e, než jsme nehovořili o označováních zeměpisného původu pro zboží, které není potravinového původu, myslím například na české sklo nebo eh, na krajky z eh, Protože eh, máme oblasti, protože potravinové, potravinové výrobky mají označení původu a chrání svou tradici, ale my na vnitřním trhu nemáme ochranu těchto značek mimo oblast potravin. To znamená i tady. Chceme dosáhnout pokroku. Čtvrtá oblast respektování legislativy v oblasti autorských práv a v oblasti patentů, boj proti piráctví. Vy víte, jaké negativní důsledky v oblasti zdraví i bezpečnosti, teď hovořím například o padělaných léčivých, léčivech, která eh, jsou tady distribuována a šířena a, a tisíce pracovních příležitostí je vlastně ničeno tím, že se sem dostávají padělaná léčiva. Čili navrhnu v rámci této strategie akční plán proti piráctví a proti padělkům. A hned má vys, hned mé vysvětlení. Já chci podporovat vzdělávání, informování a pedagogiku i vůči těm, kteří mají tendenci k tomu nechat se svést, to, proto aby podlehli pirátským výrobkům eh, chci se zasloužit o lepší znalost toho, co znamenají padělky v praxi. Eh, čili lépe chápat, proto abychom mohli lépe konat. Eh, budu se také opírat o nové monitorovací středisko proti piráctví. Vždyť Evropský parlament, vy sami jste si přáli toto monitorovací středisko a já k tomu uvolním prostředky s mým kolegou budeme také přispívat ke vzdělává, eh, prostředky k dalšímu vzdělávání celníků a k tomu, aby se lépe detektovaly padělky. Čili tato, tento úřad v Alicante je mou prioritou a já potřebuji ještě upravit trošku právní text, aby mohli lépe pracovat. Zítra to bude obsahem předložené strategie. Vlastně jsou to tři texty, které zítra komise zveřejní najednou. A rád bych ještě připojil, že v boji proti padělkům jsem si také jist, že budeme mít lepší spolupráci s regiony oblastmi, odkud tyto padělky pocházejí. Já jsem měl jednání s Číňany, s Africkou unii a zvýšíme kooperaci eh, v této oblasti, abychom mohli společně bojovat proti padělkům. Další revize v roce 2012 pravidla Eh, děkuji vám za to, že jste mi velice pomohli také vašimi konzultacemi a budeme mít teď eh, skutečně revizi směrnice z roku 2004-48. Eh, co se týče pirátství a co se týče lepší nabídky, musíme jednotně reagovat. To je nesmírně důležité. V potírání pirátství nemůžeme tady mít pouze jednu reakci. Musíme mít také nový obchodní model, který nemůže vzkvétat, nebudeme-li bojovat proti eh, odpovídajícím pirátským stránkám na internetu. Eh, E, neznamená to, že bych chtěl kriminalizovat cokoliv. Já bych upřednostnil skutečně pedagogiku, osvětovou práci a vzdělávání, ale rád bych šel trošku dál. Rád bych nalezl technické a informační prostředky pro to, abychom mohli detektovat e, pirátské stránky na internetu. Máme tady nadaci Brain z Nizozemí, která ukazuje, že je to možné konat tímto způsobem proti, a za, abychom prostě zabránili přístupu těchto stránek. Další věc, která je pro mě důležitá a o kterou se zajímá zejména pan Bellinger a madame Oedinger de Gottenberg, což se týče prekluze handicapovaných osob. Eh, měli jsme memorandum o kooperaci a eh, rádi bychom udrželi tuto zásadu, která je obsahem memoranda na mezinárodní úrovni a budeme tuto revizi uděláme před rokem 2012 odpovídající eh, také eh, odpovídající směrnici týkající se autorských práv a my budeme velice bedlivě naslouchat i vašim doporučením eh, v práci nad eventuálními výjimkami, abychom upřednostnili začlenění handicapovaných osob s postižením. A ukončím s druhou velikou kapitolou, která se týká podniků. My jsme tady skutečně pracovali mnoho a, to také souvisí se Single Market Actem. Tady to proberu jenom telegraficky. Eh, v, posle, v příštích týdnech, v příštích měsících to bude znamenat co? Za prvé, nejrůznější formy společností pro zaručení mobility, vývoje malých a středně velkých podniků. Bude se jednat o co možná nejrychlejšího možného dosažení statutu soukromé evropské společnosti. Chtěl jsem poděkovat panu předsedovi Linemu za jeho velice velkou angažovanost v tomto tématu a také chci poděkovat Německu tím kolegům Berlínu, kteří nám velice pomohli, protože byli zneklidněni touto kapitolou a rád bych dosáhl kompromisu statutu Evropské soukromé společnosti, co se týče eh, konkurenceschopnosti 30. května což je také otázka, které se věnuje paní Regnerová ve 14. směrnici. Nezapomínám na tuto otázku, pouze říkám, že eh, sleduji, aby ty věci prostě šly jedna po druhém. Uvíme, eh, jak tento statut Evropské společnosti bude moci pokročit v otázce změny sídla společnosti v souvislosti se 14. směrnicí. Druhá oblast se týká administrativní zátěže Eh, což je nesmírně důležité. Samozřejmě odlehčení této administrativní zájemní a v červenci předložím návrh revize 6. a 7. směrnice proto, aby tady byly menší požadavky na malé a středně velké podniky, což by mělo umožnit úsporu miliardy 600 milionů eur pro malé podniky, bude-li to aplikováno inteligentním způsobem. Eh, bude to, souvisí to s účetnictvím eh, eh, protože budou-li členské státy si to přát, budou mít menší povinnosti v účetnictví a po určitých blokážích, ke kterým došlo na radě. Díky maďarskému předsednictví se podařilo to prolomit a očekávám, že dojde také k dohodě o mikropodnicích na příštím zasedání Rady pro konkurenceschopnost, která se bude konat příští týden. Doufám, že ve druhém čtení budete i vy moci dojít k řešení. Návrh týkající se směrnice o propojování obchodních rejstříků posílí přeshraniční transparentnost, transparentnost, informovanost o společnostech obecně. Pan zpravodaj Kurt Lechner na to upozornil ve své zprávě. Je to skutečně téma, které eh, je ve velkém zájmu veřejnosti i orgánů kteři, všichni mají zájem na propojení těchto eh, obchodních rejstříků. Dále, právo společností. Pracujeme velice na tomto tématu v rámci moderní jurisdikce. Měli jsme konference, na které se mnozí z vás účastnili, i váš předseda týkající se evropského práva o společnostech. Je chceme zvolit co nejlepší a nejúčinnější nástroje pro budoucnost. Já jsem zahájil velice širokou konzultaci v rámci zelené knihy. Eh, to se konalo tento rok vlastně a já vám děkuji mnohokrát za to, že jste se účastnili i této eh, tě, této akce, těchto konzultací. Eh, dále řízení podniků. To by mělo přispět také k lepšímu růstu. Jedná se o lepší řízení a větší odpovědnost. V Dubnu jsme zahájili debatu pro zlepšení účinnosti řízení podniků, abychom eh, upřednostnili také střednědobé a dlouhodobé aspekty před těmi krátkodobými, samozřejmě za respektování diverzity eh, modelů řízení v jednotlivých členských státech a za respektování proporcionality. Parlament ještě pracuje v rámci zprávy Alexander Tain a Foxu. Ti přispěli vlastně eh, k tomuto tématu. A nyní máme základ pro naši práci, protože všechny podniky eh, kotované na burze a pro všechny sektory eh, ekonomiky obsažené v zelené knize a my chceme, abychom vlastně do toho zahrnuli i nekotované podniky, e, protože otázka diverzity, ať už jsou podniky kotovány nebo nekotovány, a také pozice žen. To není otázka pouze parity pro mě. Pro mě je to skutečně otázka dobrého řízení a také odpovídajícího nezbytného profilu těch, kteří řízení vedou. Eh, další kapitol audit, eh, naše zelená kniha, kterou jsme publikovali v roce 2010 této oblasti, snažíme se pracovat na co nejlepších nástrojích pro to, abychom čelili krizi, abychom zlepšili fungování rozdílnosti auditního trhu Dámy a paní poslanci, já vím, že auditoři nevyvolali krizi, to je mi jasné, ale domnívám se, že tento sektor by měl, mít, eh, by měl požívat větší transparentnosti a větší diverzity. Čili máme určité cesty, někdy se prostě jiní vzdorují těmto cestám eh, E, již když pomyslím na zakázání těch neauditních služeb, měli jsme tady odpovídající udezvoje, třeba respektovat také velikost firm, které jsou podřízeny auditu. Koncem roku samozřejmě zpracujeme finální zprávu našeho kolega Idalga, vašeho kolegy, pardon, Idalga. Eh, nemýlím-li se, měli byste o ní hlasovat eh, při, v červenci. Vidíte, jak vlastně eh, do sebe zapadají jednotlivé akce a jak se vzájemně ovlivňuje naše spolupráce. A poslední no, oblast, poslední kapitola a to v rámci reglementu tady to v rámci regulace, to je oblast, která je nesmírně důležitá. To je business social, social čili sociální ekonomie. Někteří eh, tomu říkají jinak, ale jedná se o to, aby, můj kolega pan Tajany eh, se snaží zpracovat statut nadací a družstev, evropských nadací. Eh, k tomu předložíme návrh a také přemýšlíme o evropském, oči vylepšení evropského statutu združení a kooperativ, eh, abychom usnadnili vývoj investičních fondů po té právní stránce, abychom usnadnili ehm, dobré investiční fondy a e, kromě této oblasti zároveň také pracujeme na možnosti přístupu malých a středně velkých podniků pro možnost z ulehčení fiskálních regulativ. Promiňte, že jsem byl možná příliš dlouhý, ale jsem chtěl jsem být přesný. Budu bedlivě naslouchat vašim otázkám. Velice si vážím vašich názorů, které vždycky budu mít na paměti při mé práci v budoucích týdnech a měsících. Víte, že takřka každý měsíc až do příštího roku máme velkou práci. Děkuji všem, děkuji zpravodajům, paní Volisové mm, a dalším ve vaší, ale i v jiné skupině, eh, kteří působí jako koordinátoři v mých respektivních oblastech. A již dopředu vám děkuji za vaši bdělost i důvěru. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za tento rozsáhlý program nemusíme mít žádné obavy, že bychom v budoucnosti snad neměli něco co dělat. Tady bylo předloženo hodně návrhů a také v oblasti společného trhu jsme eh, zdědili hodně věcí z minulosti a nyní paní kolegyně Wikström se jako první hlásí o slovo. To möjlighet att här idag föra en vidare dialog med er kring de frågor Děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel vést s námi dialog. Vím, že je to pro vás teď poměrně hektická doba. Řada z nás čeká na vaši strategii, kterou předložíte zítra proto chápu, že asi nebude možné, abyste odpovídal na nějaké vyloženě detailní otázky ohledně této strategie či ohledně budoucího plánování toho návrhu. Přesto mám jednu otázku. ke které bych byla velmi ráda, kdybyste se mohl vyjádřit. Hovořili jsme o filmech v Evropě a Ukázalo se, že řadu z nás hodně ovlivňují. Teď je vlastně otázka té pozice, jestli zachováme nebo jestli nějakým způsobem budeme rozšiřovat. Dnešní filmy jsou velmi často velmi drahé. co se týče jejich produkce. A v podstatě je velmi málo mm, filmů, které pochází z některých členských zemí Evropské unie. Jde otázka, jestli si všichni producenti uvědomují svá práva. Nebo možná prostě je teď jenom špatná doba. V roce 2002 byl k tomu předložen zákon. Vím, že situace je velmi náročná. Vím, že je konkurence amerických produkcí, které běží ve většině kin. Přesto si myslím, že v našich členských zemích je ten kulturní kontext trošku jiný možná existuje i nedostatek vůle eh, promítat filmy z jiných zemí. Takže určitě bychom se neměli zaměřovat na evropské produkce v tom smyslu, že to jsou produkce pouze anglické, německé nebo francouzské. Máme eh, asi máme celou řadu, máme miliony potenciálních eh, uživatelů, takže si musíme položit otázku, co bychom mohli udělat pro eh, lidi, kteří tvoří umění v Evropě, jak vytvořit stabilní trh a předpoklady pro něj i v oblasti financování. Pane komisaři, my doufáme, že eh, budou předloženy kreativní a konkrétní návrhy i pro řešení tohoto problému. Takže mě by zajímalo, jestli máme stejnou vizi o Evropě. Chceme, chceme všichni profitovat z kulturních forem vyjádření i jiných zemí, co se týče hudby, filmu i dalších. To znamená, jde nám o vytvoření kreativní Evropy, To by určitě bylo významným krokem i pro vnitřní trh. Co v této oblasti děláme? Co můžeme udělat tak, abychom ten proces posunuli ku předu? Děkuji, paní kolegyně Lichtenbergová. Ano, děkuji. Pane komisaři, jenom stručně, protože už máme sklus. otázka šíření eh, kulturního dědictví nebo eh, podpory kulturní rozmanitosti v Evropě se pojí s další otázkou, kterou dost těžko můžeme eh, řešit. A to je smluvní právo pro umělce, kteří působí v zahraničí a kteří pracují za stále se zhoršujících podmínek. Jsou to velmi často smlouvy, eh, které nedodržují ani nejnižší standardy a já si myslím, že i zde by bylo nutné udělat nějaká preventivní opatření. Protože samozřejmě přijde nějaký herec, eh, někdo mu řekne, podívejte se, máme tady 150 dalších ukazečů, takže musíte splnit podmínky, které vám nabízíme, s tím se musí něco dělat. Navážu na kolegyni. Když jde o kulturní dědictví, já teď o víkendu jsem byla na Evropském fóru, kde eh, byla obrovská účast z oblasti Podunají a tam se právě ukazuje, že filmy, které pochází z jiných zemí než z těch jaksi velkých jazykových skupin, mají problém eh, zejména tedy s tím, že si nemohou dovolit zaplatit titulky nebo potom dubbing. Já si myslím, že by teda bylo potřeba nějakého opatření, abychom umožnili přístup i k těmto filmům z menších jazykových skupin. Nechci, nechci řík, říct, že třeba maďarské filmy eh, jsou jakousi menšinou, ale přece jenom eh, maďarsky, eh, maďarštěně rozumí méně lidí, takže kdybychom o tomto uvažovali, to samozřejmě myslím i eh, co by se týkalo nějaké finanční podpory, tak by to určitě těmto oblastem pomohly. Jde prostě o to, abychom překonali jakousi tuhletu jazykovou bariéru, protože jinak ty filmy nejsou úplně přístupné, protože samozřejmě máme Francii, Německo, Anglii, země, které si mohou dovolit titulkování, ale pak jsou třeba země, které si to dovolit nemohou kulturní rozmanitost ve veřejném prostoru často stroskotává na malých drobnostech, ne na nějakých velkých řešeních. Co se týče těch velkých řešení, tak já bych si moc přála, abychom měli konkrétní debatu o takzvaných eh, collecting societies, o jejich eh, strukturách. To znamená, jsou to tedy ty ochranné společnosti, které by bylo potřeba řešit co nejrychleji. Protože máme řadu děl, která se prostě ztratí. Já se třeba vážím velmi literatury z meziválečné doby a hodně těch děl se ztrácí. Já si tedy myslím, že bychom měli udělat něco pro to, abychom tomu zabránili. A já si myslím, že k dalším věcem se ještě vyjádří kolega. Kolega Berlingue, prosím. Grazie, presidente. Mi consente di esprimere una grande Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád řekl, že si velmi vážím pana komisaře, protože je to opravdu jako takový vánek čerstvého vzduchu, když se poslechnu něco, co říká, něco z toho, co říká. Vy tady v podstatě definujete jakousi výzvu v celé sérii ustanovení, která jsou správně definována. Máme tady dokonce některé údaje. Co mi ovšem dělá starosti, pane komisaři, je gregoriánský kalendář a komise. Protože já mám někdy pocit, že tady nám ty e, datumy úplně nesedí. A tak si myslím, že možná používáte nějaký jiný kalendář. Říkal jste, že některá ustanovení eh, budou jaksi standardní, standardně platná eh, během naší Eh, našeho volebního období. Jak našeho, tak vašeho. To je obrovská výzva. Celá Evropa, zejména tedy vnitřní trh, zahrnuje eh, kulturní dědictví, kulturní díla, týká se to i internetu. Dnes tedy musíme zajistit to, aby všechny ty normy eh, opravdu vstoupily v platnost a aby byly implementovány do určitého data. To se tedy potom týká i oblasti e, osiřelých děl. Myslím si, pane komisaři, že oceníte, že dva italští poslanci z tohoto výboru, pan Baldesario a já, jsme nereagovali řekněme, tradičně eh, z národního pohledu na otázku patentů, ale reagovali jsme jako Evropané. Chceme normy zásady. E, I takové, které jsme původně jako Italové příliš nevítali. Ale souhlasili jsme s tím, co jste říkal o posílené spolupráci. Jinak těšíme se na to, že budeme mít e, nějakou společnou, jednotnou jurisdikci, jeden pohled na věc, to opravdu potřebujeme. Zřejmě toho nedosáhneme před létem, možná, eh, jestli to chápu dobře, to dosáhneme do podzimu. A to je určitě klíčové pro cokoliv, co se týče copyrightu, eh, eh, autorských práv a tak dále. Protože pokud se na to díváme pouze územně, vy jste poměrně eh, kriticky hovořil o problematice transparentnosti. Eh, tu je potřeba tedy zajistit nějakými normami. Eh, kromě toho tady máme obrovskou lobby A kromě toho, abychom se tedy vrhali do nějakých ideologických debat, tak bychom se měli podívat na to, jak moudře řešit ty eh, problémy. Na našem výboru tady potřebujeme, abyste také hovořil o disciplíně, protože potřebujeme disciplínu, která eh, spravedlivě poskytne eh, odměnu autorům za jejich práci. Che non tocca il diritto d'autore, è la questione delle eccezioni. E per... Myslím si, že se nejedná pouze o autory, ale jedná se se například u znevýhodněných osob o to, abychom vytvořili právně platné principy. A myslím si, že toto bude klíčem k úspěchu a my vás budeme podporovat. Děkuji, pan kolega Baltazar. Děkuji vám, pane předsedo. I já děkuji panu komisařovi Barnierovi za možnost výměny zkušeností a děkuji vám za velice užitečné informace. Děkuji vám výslovně za vaše slova za vaše cíle, s kterými plně souhlasím. Evropská značka inovace boji proti piráctví, proti zneužívání autorských práv a také spravedlivé odměňování evropských tvůrců a tak dále. Toto všechno je bezpodmínečně do, nutné pro dokončení evropského společného trhu a e, je to také nutné pro východisko z krize. Chci položit dvě jednoduché otázky. První se týká evropského patentu. Domnívám se, že komise zde vychází z mezinárodně platných pravidel tak, aby umožnila příslušnou judikaturu. A musíme se také dívat na kalendář a to, co říkáte, musíme dodržet a musíme také platit platit, eh, pracovat na jazykové úpravě patentového práva. Taky bychom získali právní rámec. Za druhé, tady se to týká především podniku. Vy jste řekl jednu zásadní věc, a sice to, že i v rámci přepracování veřejných zakázek tedy v rámci velkého rámce se musíme ptát, jak jaké nástroje použijeme na podporu malých a středních podniků, tak aby nedošlo k narušení veřejnoprávní soutěže. Paní kolegyně Galo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda začala slovy díku. Chtěla jsem poděkovat panu komisaři za práci, kterou vykonal za to, že skutečně bdí nad tím, co členové našeho výboru mm, e, také plánují pro další roky. Dvě otázky, já budu velice stručná, protože se domnívám, že jsme skutečně už vyčerpali náš čas. Jedna otázka, která se velice podobá té otázce, kterou položil kolega Baltasar a sice jaké jsou perspektivy, jaká doba, jaké lhuty pro patenty, abychom co možná eh, abychom to mohli skutečně uskutečnit co možná nejdřív. To, co bylo uveřejněno v březnu roku 2011, to je moje první otázka. A moje druhá otázka je méně naléhavá. To se týká návrhu směrnice o společnosti v, kolektivních, eh, v kolektivním řízení. Eh, vím, že komise pokročila v této práci eh, až k bodu vybrat určitou alternativu či obci a sice až k evropskému pasu. V rámci této hypotézy je eh, pokročila dostatečně tato reflexe, abychom viděli, jaké budou, jaká budou kritéria, či budou tato kritéria přenechaná státem, anebo tady dojde k upřesnění této otázky. Ještě děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Kolega Bodo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, velice si vážím skutečnosti, že pan komisař je dnes mezi námi, aby nám představil iniciativy komise. Řada z nich je výborná, ale jsou tady některé, eh, které bych rád zmínil, na kterých bych rád trval. A rád bych se v této souvislosti zeptal na jednu věc. Vy hovoříte o transparentnosti ve smyslu odpovědnosti co se týče finančních trhů. Tyto iniciativy eh, nemohou, nemohou přispět ke zvýšení finančních služeb, místo aby se navrhla ochrana tam, kde je to nutné a možná, když eh, se toto udělá, tak tady budeme mít nižší konkurenceschopnost ve srovnání se zeměmi jinde. Děkuji, pane Extrem. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl panu komisaři poděkovat za to, že k nám přišel, velice si toho vážím a chtěl bych se zeptat ohledně toho, co jste řekl o handicapovaných osobách. Například o osobách s poruchami zraku. Ve Štrasburku před dvěma týdny Evropský parlament přijal usnesení o odemknutí potenciálu eh, kulturního průmyslu. A součástí tohoto bylo i jedno ustanovení, které vzniklo zde v tomto výboru, které vyjadřovalo, respektive kde Evropský parlament vyjadřoval eh, vyjadřoval tohu zapojit eh, kni- eh, knihy vytvářené v různých zemích do programu dostupnosti v jiných členských státech, což se týká velice úzce autorských práv, eh, protože když se kniha převede do jiného formátu, například do Braillova písma, znamená to bohužel, že Eh, osoby s poruchami zraku v různých zemích si nemohou přečíst tu jednu verzi v Brailovu písmu. Eh, například eh, Harry Potter vyšel, myslím, v šesti různých vydáních v Brailově písmě. Komise tedy říká, že toto by mělo být na dobrovolné bázi a nikoli formou závazné dohody. Takže já se chci zeptat, chcete toto stanovisko změnit? Konec konců v polovině června se budou odehrávat nová vyjednávání. Přijme komise nové stanovisko? Myslím si, že by bylo velice vítané. Děkuji. Kolega Maštalka, prosím. Předsedo, já chci poděkovat panu komisaři za, komisařovi za účast. Eh, musím se přiznat, že nejsem právník a eh, nebudu mluvit o kultuře a duchovním vlastnictví, ale jsem trošku vyděšen, s formulací, které tady zazněly, co se týká pirátství a padělků farmakologických výrobků. My jsme odvedli velký kus práce ve výboru pro eh, veřejné zdraví a životní prostředí s panem komisařem Dalím, abychom vytvořili eh, právní rámec, který by zabránil eh, a ochránil naše spoluobčany před padělky. Vy mluvíte o padělcích stejně jako o pirátských stránkách a to mě dost děsí. Já si myslím, že je rozdíl mezi tím, kdo padělá farmako, eh, farmaka a kdo pirátsky eh, dělá stránky. Je-li tato formulace jako definice obecná eh, pro vás, jako pro komisaře, tak se bojím, že stojíme před kriminalizací čehokoliv, protože pirátství není totež, co padělání. To bych chtěl zdůraznit a nechci od vás odpověď za druhé jste mluvil o technických e, možnostech toho, jak se můžeme bránit. Tady bych asi citoval mého oblíbeného komisaře Megreta, že zločin je vždycky o krok dál, než e, ti, kteří ho, se snaží ho dohnat. Přesto sdílím vaše úsilí a budu vás podporovat proto, abychom e, udělali všechny preventivní kroky, to je podporuji vás o světě, předtím, e, než e, bychom dali zelenou kriminalizaci a poslední sdělení, já nevím, kde pro vás ve vaší koncepci, to se dozvíme jistě zítra, je ta linie mezi svobodou, odpovědností a kriminalizací, co se týká otevřeného světa internetu. Danke, Frau Castex, bitte. Merci, euh, Monsieur le Commissaire. Je Děkuji, pane komisaři. Také já bych vám chtěla poblahopřát eh, k těmto legislativním záměrům. Eh, my eh, se těšíme na to, že přeskoumáme tyto směrnice, až se nám dostanou na stůl. Já bych se chtěla zeptat na něco, co se týče naší aktuální práce, a sice patentu. Stejně tak, jak mý kolegové, kteří se ptali, zda tedy můžeme očekávat vaše sdělení eh, a jak bude vypadat návrh na eventuální jednotnou jurisdikci, eh, protože zdá se, že bez jednotné jurisdikce nebude evropský patent. Bude tedy evropský patent, ale eh, s odpovědností jednotlivých vnitrostátních soudů tady konat a nic je nebude povinovat k tomu, aby prostě nevyslovovali nebo nevykonávali legislativu třeba v rozporu. Děkuji, pan kolega Lechner a potom paní kolegyně Regnerová. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl udělat jenom krátkou poznámku a s ohledem na čas tedy k tomuto ohromujícímu programu pana komisaře Barniera. A to se týká aktů v přenesené pravomoci. Pane komisaři, já jsem velikým přívržencem těchto aktů v přenesené pravomoci a myslím si, že parlament neučiní dobře, bude-li se zaobírat každým detailem, protože pak bude práce bez břeha. Mám však dojem, že komise v tomto případě u mnoha právních aktů i o dvou, které zastupujete vy, střílí tak nad rámec cíle si míří nad rámec cíle. A oblast zákonodárství by měla být přenechána aktům přenechané pravomoci, protože potom je mm, eh, špatné, když my to musíme stále vracet. Eh, chci se tady zmínit o směrnici k judikárnímu, k právu judikatury, eh, která tedy není tak nadspaná nereálnými předpisy jako jiná směrnice, ale také počítá s řadou aktů v přenesené pravomoci a to je příliš mnoho. A také jste hovořil o směrnici týkající se obchodní, propojení obchodních rejstříků. To je skutečně dobrý krok pro naše hospodářství. Uh, Obsahuje to sice ustanovení, která jsou trošku problematická. Chtěla jsem to poznamenat pouze obecně, protože se domnívám, že na komisi všude, nejenom tedy ve vaší oblasti práce, eh, zásadně takřka všechno, teď to samozřejmě přeháním, všechno se dává jako akt přenesené pravomoci. Děkuji a paní kolegyně. Děkuji. Děkuji, pane komisaři chtěla bych na vás apelovat. Nyní jsem se vlastně nechtěla hlásit o slovo, ale přesto jsem to udělala minulý týden. Evropské odbory na svém kongresu se zaměřili na boj proti sociálnímu dumpingu a za mzdy. Vy jste nyní hovořil o řízení podniku, také jste hovořil o reformách společenského práva a právě tato témata často mohou být také využívána na to, aby se, nechci říci, provozoval e, mzdový dumping, ale aby se, dejme tomu, tato tyto úpravy zneužívali. Proto abych, chtěla bych na vás apelovat eh, z toho důvodu, protože máme horizontální sociální doložky a také tady máme zprávu paní Nýber o eh, dopadech, o sociálních dopadech, tak abyste prosím vždy veškerá svá témata spojoval se sociálními dopady. Vy jste vždy pod vstupujete velice důvěryhodně a právě proto na vás apeluji, abyste nadále takto postupoval. A na závěr chci ještě něco říci já. Vy jste tady také hovořil o konferenci o společném zprávu a já jsem dostal do ruky zprávu z reflexní skupiny a tady jsem se dočetl, že tato skupina potvrzuje vědecky to, co my dlouho již požadujeme. Ale ať již je to snížení byrokracie, ať již je to smě, 14. směrnice, e, ať se podíváme na cokoliv, tak tady vidíme souhlas a co s tím komise nyní udělá. Prosím, pane komisaři, vyjádřete se. Děkuji mnohokrát vám všem. Eh, pokusím se být eh, stručný. Paní Malstromová se mě ptala na eh, produkci kinematografickou. Skutečně často jsou vnitrostátní iniciativy, které existují. Já jsem se vždy zajímal abych věděl, proč v určité zemi výroba zmizela a proč pokračuje v jiném státě, například Jižní Korea. To je stát, kde je velice mocná kinematografická produkce Francie, kterou znám trošku lépe e, také zahájila iniciativu prostřednictvím národního práva, e, kde na každý lístek do kina, ať je to tedy francouzský nebo švédský nebo americký film, e, je určité zdanění, které umožňuje dávat peníze do fondu, který financuje kinematografickou produkci. A není to náhodou. Co se týče odměňování kinematografických děl. My jsme tuto otázku položili v zelené knize o audiovizuálních programech. Ta bude finalizována koncem tohoto roku. Poznamenal jsem si tuto otázku, jenom bych rád poznamenal, že kinematografická produkce je různá z hlediska autorských práv, protože v oblasti hudby a literatury to musíme respektovat. Ale poznamenal jsem si vaši otázku. Také vím, že tuto otázku kladete v době, eh, kde eh, nemusíme zoufat na kinematografickou prod, nad kinematografickou produkcí. Včera eh, se udělovaly zlaté palmy a viděli v Cannes a viděli jsme, že zlatou palmu získal americký film a celá řada evropských filmů byla také oceněna. Také jste se, myslím, že paní Lichtenbergerová se ptala, chtěla podpořit důležitou otázku, otázku jazyka, otázku překladu. E, jsou evropské programy, které by mohly být využívány například v oblasti sdělovacích prostředků, řeknu to mé kolegyni paní Vasilejou. E, jen tady máme prostě rozpočtový problém a tady by měl parlament asi zasáhnout, abychom mohli získat nezbytné prostředky pro překládání kinematografických děl. Dále otázka paní Vikstremová, kterou jste položila týkající se zelené knihy audiovizuálních děl. Paní Lichtenbergerová se ptala, na šíření kulturního dědictví a na otázku umělců pracujících v zahraničí. Domníval se, domnívám se, že když hovoříte o zahraničí, myslela jste Evropu nebo mimo Evropu? Já jsem si vždycky myslel, že Evropané nejsou cizinci, ani tam, ani onde, ale to je možná trochu semantická otázka. Budeme hovořit o Evropě, ne? Nebo vy jste se ptala na to, jak to vypadá uvnitř Evropy. Eh, Eh, francouzi často říkají cizina, ale já vždycky říkám, Evropané nejsou cizinci. A také máme důležitou otázku týkající se revize směrnice z roku 2001 o práv autoru. Če vy se ptáte, kdo je majitelem díla. Eh, umělec, který pracuje na tomto díle, eh, do jaké míry existuje právo mít užitek či prospěch k tomu dílu. Čili eh, tuto otázku jsem si poznamenal. Poznamenal jsem si tu otázku týkající se eh, smluv umělců. Potom otázka týkající se dabování filmů. O tom hovořila také paní Mástremová. také jsem řekla, že to závisí na tom programu média. Paní Lichtenbergerová tady znesla pro mě nesmírně důležitou otázku, Ehm, ano, jsem s vámi si zajedno, že máme málo peněz. Eh, už tak je nedostatek peněz těch, které jsou k dispozici, ale vy jste tady znesla otázku kultury těch malých zemí, těch malých jazyků, kterými se tolik nehovoří. Já se domnívám, že kulturní rozmanitost by měla respektovat ne pouze ty velké státy a jazyky, kterými se nejčastěji hovoří, ale i ty malé. A to je právě důvod, proč připravujeme v oblasti autorských práv kolektivní řízení. Já chci zabránit tomu, aby došlo k určité uniformizaci, abychom respektovali kulturní rozmanitost, abychom mm, eh, podněcovali tyto společnosti eh, také ochranných autorských práv proto, abychom mohli rozšířit repertoár. To, co řekla paní Lichtenbergerová a pan Berlinger, co, budu, co představím tedy zítra. V momentě, kdy představíme tu globální strategii a chcete-li eh, takovou cestovní mapu ve vlastnických právech, v, duše, v právech duševního vlastnictví, abyste věděli, kudy se budeme ubírat, tam vlastně situujeme všechna práva, která se týkají více či méně duševního vlastnictví. K patentům se ještě vrátím, ale co se týče osiřelých děl, zítra představím návrh směrnice a tento návrh pokryje psané texty, fotografie, které jsou v těchto textech a také audio a audiovizuální archivy radiovizuálních společností a kinematografická díla. Uvidíme, zda najdeme určitou rovnováhu mezi právy tvůrců a právy v starém státu. A Zítra tedy toto představím i v oblasti, osiře, v oblasti osiřelých děl, ale myslím si, že konkrétní návrh k osiřelým dílům budeme moci předložit pod polským předsednictvím. Pan Berlinger, stejně tak jako paní Galo a paní Lichtenbergerová, se zmínili e, o ochraněch autorských společnostech. E, je to návrh, který představujeme pro měsíc září, řekl bych před koncem léta. No možná tak těsně, ale přece jenom je to velice komplikované téma. A my se dotkneme z velice podrobně dvou otázek, a sice řízení všech ochranných autorských společností a také těch, které spravují online projekty. Eh, zejména s ohledem na kulturní rozmanitost. Všechny kultury, jak pro uživatele, tak pro autory, nechceme narušovat, ale chceme umožnit jak autorům, tak spotřebitelům, aby se mohli mm, obsluhovat digitálním světem, ale je třeba, aby tady došlo k jasné transparentnosti, aby autoři dostávali rychle odměnu za šíření jejich děl e, skutečně e, tyto, e, tyto požadavky budeme klást všem společnostem ochranných autorských práv ve všech státech Evropské unie a chceme představit skutečně takový reglementační rámec úprav, které usnadní licence. Ať už je to tedy územní, vy jste hovořila o tom evropském pasu, nebo zda najdeme prostě nějakou právní cestu pro to, abychom umožnili agregaci repertoáru 10, 15, 27 států, proto, aby eh, jsme, abychom pardon, usnadnili šíření těchto děl, abychom také usnadnili práci těchto ochranných autorských společností. Děkuji vám za vaši důvěru, pane Berlingere. Nemohu vám tady nenechat, takzvaně, protože má práce je teď u konce. Tady u vás toto je sdělení, které bude publikováno zítra, tedy v úterý. Eh, týkající se strategie v oblasti duševního vlastnictví a tady je 18 návrhů závěrů a pro každý tento závěr je také stanoven údaj datumu. Takže vidíte naprosto jasně, kudy a do kdy ta cesta má být uražena. Eh, eh, hovořili jsme o osařelých, osiřelých dílech, o Eh, obchodních společnostech, o společnostech ochranných autorských práv. Eh, to všechno je tam obsaženo. A také budeme, vám představíme eh, reformu těchto společností ochranných autorských práv. Také jsem chtěl poděkovat italským kolegům za jejich evropský postoj. K patentům se ještě dostanu. Vy jste tady zmínili jurisdikci, ale nyní se přibližujeme prostřednictvím těch dvou úprav, které jsem vám představil. 27 pardon, 25 států bude pracovat v oblasti patentů v takzvané posíle, zesíl, posílené spolupráci. A my umožníme Itálii i Španělsku, aby se přidružili e, k této spolupráci. To znamená, ani italské podniky, ani španělské podniky nebudou diskriminovány e, pro užívání těchto patentů, ale jistě by bylo lepší, kdyby oni se připojili k tomu, kdyby jejich patenty, italské a španělské, se mohly eh, přidružit. Eh, je ekonomicky prostě nezbytné pro podniky a je to také eh, politicky, aby to bylo politicky akceptovatelné pro španělskou a italskou vládu. Co se týče jurisdikce, jednotné jurisdikce, o které se zmínil pan Baltasáre, Madame Gallo, Madame Castex, pracujeme na návrhu nezávislého soudu pro eh, země v posílené spolupráci v oblasti tedy patentů a samozřejmě potřebujeme názor soudního dvora, proto aby nám eh, přesko, aby prostě mm, přeskoumal tuto naši práci. A to byl vlastně návrh, který, na kterém se pracovalo 2007 až 2009 a teď eh, chceme eh, dát pozměňovací návrh, abychom zapracovali poznámky soudního dvora, které již zazněly. Příští týden se bude na radě jednat o tomto návrhu a budeme mít ještě druhou diskusi v měsíci červnu a očekávám, že budeme moci tuto jednotnou jurisdikci ukončit pod dánským předsednictvím. A to jsou tedy cíle našeho kalendáře, který jsme si stanovili. Co se týče veřejných zakázek, Pan Baltazáre se na to ptal. V zelené knize v měsíci lednu jsme představili v souvislosti s veřejnými zakázkami opatření, které zatím nemají precedens pro možnost zajistit přístup malých a středně velkých podniků, úlevy v oblasti administrativy, osvěta v oblasti vzdělávání. Pane Baltasare, odpovídám na vaši otázku. Odpovídám na vaši otázku týkající se veřejných zakázek. Eh, také jsme navrhli úlevu eh, odlehčení správních povinností, eh, s umožnění snadnějšího přístupu na trh, možnost definovat závazné cíle pro malé a středně velké podniky v současné době, to jsou tedy statistiky, malé a středně velké podniky mají 40 veřejných zakázek a myslím si, že mohou eh, mít tady víc. Já se domnívám eh, eh, stejně jako vy, že malé a středně velké podniky, který, které zaujímají 40 evropského území, mohou mít daleko větší objem. Eh, veřejných zakázek, protože oni představují skutečně velikou eh, ekonomickou moc. Je třeba usnadit jim přístup na trh, na burzu, účetní pravidla, zjednodušení administrativní zátěže, eh, kapitál, rizikový kapitál. To vše je třeba zohlednit, protože to jsou malé a středně velké podniky, jsou firmy, které vytvářejí vlastně největší hodnoty. Eh, teď musíme jaksi usmířit také malé a středně velké podniky s vnitřním trhem. Malé a středně velké podniky měly pocit, že vnitřní trh jim spíše, spíše omezuje a nikoliv je favorizuje. A já to chci obrátit. A potom tady zazněla také otázka, která se sice netýká eh, práva duševního vlastnictví, Eh, to je otázka smluv a v současné době eh, připravujeme transpozici C o kapitalizaci podniků. Je to tedy ohromné dílo, je tam asi 600 stran, musíme to prostě prostudovat. A sice, abychom nepenalizovali podporu bank eh, směrem k podnikům. Prosím, je dois mettre en œuvre le plus intelligemment possible en tenant compte euh, eh, k Bazilii se také eh, vyjadřuje G8, tři čtvrtina tři čtvrtiny hospodářství je financováno bankami, zatímco ve Spojených státech to financuje trh. To je veliký rozdíl. Eh, děkuji vám mnohokrát. Paní Mastremová, dnes budeme mít také naše možnosti jsou poměrně eh, zredukované. Proč jsme respektovali vlastně ty závěry eh, koncem roku 2012 budeme revidovat určité texty a jsme ochotni dát tu či onu výjimku v otázkách duševního vlastnictví proto, abychom usnadnili život eh, lidí s postiženým a taky ehm, jak... A neslepíš či špatně vidících osob. Pan Maštálka tady se vyjádřil k tomu, že se tady piráctví eh, pojednává stejně jako padělky. Já jsem přece jenom udělal určité rozlišení. Eh, padělky souvisí s mafiánstvím, je tady veliký, veliké nebezpečí pro zdraví veřejnosti musíme tady navýšit prostředky, zatímco o piráctví, a už, se piráctví, já už jsem to řekl, nechci kriminalizovat, ale chci skutečně upřednostnit spíše komunikaci a osvětu a pracovat eh, na tom, aby mohlo být možné zavřít stránky, které umožňují piráctví. A možná ještě pan Lechner se tady hovořil o aktech přenesené pravomoci. No, pane Lechnere, musíme žít s Lisabonskou smlouvou. To jsem dělal v oblasti patentů. Eh, bylo nám řečeno, že to je jediná možnost, eh, jako můj kolega Ševčovi, Ševkovič. Eh, musíme prostě respektovat v tomto rámci aktiv přenesené pravomoci. Paní Regnerové jsem odpověděl na její otázku Dobře jsem uh, slyšel váš apel. Já nemusím být osobně přesvědčován o tom, že bez sociální soudržnosti tady nebudeme mít trvale udržitelný rozvoj. Samozřejmě není možné bez eh, kreativity eh, a bez prostě sociální ochrany mít trvalý růst všechny legislativní záměry, které máme, ať se to týká duševního vlastnictví nebo jednotného trhu, to všechno je předmětem sociálního dopadu, který studujeme. Pa Lehner se eh, účastnil eh, konference o právu společnosti. Já jsem nebyl eh, rozhodně zaskočen tím, jak nadšen jste byl zprávou této reflexní skupiny. Uh, já tedy nepřevezmu všechny návrhy, které udělali, ale předložili, ale rozhodně je to dobrý základ pro naši práci týkající se práv společnosti a také řízení eh, podniků. Děkuji vám mnohokrát a nyní vás opustím. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Budeme se výdat ještě častěji v rámci toho programu. A nyní mám takový návrh, protože máme velký sklus, takže navrhuji, abychom si ty koordinátory udělali eh, zítra v 9. Ještě nás ale čeká neveřejná schůze, musíme si vyslechnout kolegu Severina. Má někdo nějakou námitku proti tomuto návrhu, Bernard?